Dámy a pánové, zahájíme zasedání našeho výboru. Navrhuji jeden dodatečný bod na pořad jednání. Obdrželi jsme naléhavou žádost od pana Görnse, který je naším zpravodajem, pokud jde o doprovodná opatření k odvětví banánů nástroje financování rozvojové spolupráce. Pan Görens si přeje doplnit na pořad našeho jednání výměnu názorů o ukončení dohodovacího řízení mezi Evropským parlamentem, radou a komisí u tohoto, k tomuto tématu a také k dalším tématům, které se týkají vnější činnosti. To dohodovací zařízení bylo ukončeno 25. října a delegace Evropského parlamentu tehdy schválila společný text, který byl navržen během osmi trialogů parlamentu, rady a komise. Jakožto členka Evropského parlamentu tu, která se zúčastnila všech těchto jednání, podporuji tento návrh pana Görence a chci se zeptat také vás, zda jste proto, abychom tento bod zařadili na dnešní pořad jednání. A hned bychom se do tohoto bodu pustili, respektive tedy hned po té, co ukončíme hlasování. Má někdo nějaké námitky nebo komentáře k takto pozměněnému pořadu jednání? Nikoli, takže ho můžeme takto přijmout. Můžeme také schválit eh, zápisy ze 4. října a z 10. a 11. října z našich eh, schůzí. Tyto zápisy jste obdrželi a pokud máte nějaké připomínky, tak to prosím sekretariátu sdělte do konce našeho jednání. Pokud nebudou připomínky, budeme je považovat za schválené. Dále zde máme zápis z 11. října 2011, kdy se konala schůze našeho výboru se zástupci národních parlamentů. Opět jste obdrželi zápis z tohoto jednání, tedy ze společného jednání DV a DRUA. A opět, pokud máte nějaké připomínky, prosím, abyste o nich do konce dnešního zasedání informovali sekretariát. Pokud tak neučiníte, budou zápisy považovány za schválené. Pokud je o výsledky zasedání koordinátorů z 11 října, ty jste opět obdrželi a pokud nebude připomínek z vaší strany, opět je přijmeme. Otázky na komisi jsme neobdrželi žádné, ani já nemám žádná sdělení, jakožto předsedkyně. A obracím se nyní na Evropskou komisi, kterou zde zastupuje pan Domenico Rosa. Zda nám chce něco sdělit. Ano. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, pouze stručně zhrnul eh, jednání eh, Rady pro vnější záležitosti, která se bude konat eh, v pondělí a která se rovněž bude eh, zabývat eh, rozvojovou problematikou. Máme již k dispozici pořad jednání a je zde jeden bod, který se bude týkat konference o účinnosti rozvojové pomoci. U tohoto bodu existuje poměrně rozsáhlý konsenzus a tak také zde máme eh, schválené, schválenou rezoluci usnesení Evropského parlamentu, které bylo přijato na posledním plenárním zasedání ve Štrasburku. Dále se zde bude hovořit o zelené knize rozvojové politiky a agendě pro změnu, v jejímž rámci se budeme snažit získat zpětnou vazbu od členských států u celé řady témat, zvláště u toho, jak rozvojová politika může být využívána pro dosažení inkluzivního růstu a která rovněž respektuje dodržování eh, základních lidských práv a zásady správného řízení. A také s přihlédnutím eh, k rozvoji různých eh, zemí světa, zvláště těch rozvojových zemí, které se mezi tím staly zeměmi se středními příjmy. A orientační rozprava se bude týkat zvláště rozpočtové pomoci, kde Evropská komise navrhuje koherentnější postup pro jednotlivé členské státy při využívání tohoto nástroje a také určité zefektivnění tohoto nástroje. Proběhne také debata během večeře, ta se bude týkat afrického rohu a vyjadřovat se k ní budou ministři zahraničí. To je tedy z mé strany víceméně vše. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji vám. Přejdeme nyní k tomu bodu jednání, který jsme dnes doplnili. Jde tedy o zpětnou vazbu, respektive informace z toho dohodovacího řízení. Proběhla celá řada trialogů a já Nedám hned slovo panu Gerencovi, ale poprosím nejprve komisi, pokud chce komentovat výsledek tohoto trialogu, pokud jde o delegované akty, zvláště tedy pokud jde o ten nástroj, který se týká odvětví banánů. Děkuji, paní předsedkyně. Víte dobře, že v tom dohodovacím řízení mezi oběma zákony zákonodárci, tedy parlamentem a radou, ve kterém se snaží uplatnit také komise, tak, aby bylo dosaženo uspokojivých výsledků. Domnívám se tedy, že v tomto kontextu jsme měli poměrně plodnou debatu a dosáhli jsme včasného výsledku i když to již bylo trošičku na hraně, protože pokud by se nám nepodařilo dosáhnout eh, schody do konce tohoto roku, tak by ty prostředky, které byly v evropském rozpočtu eh, vyčleněny na financování odvětví banánů, eh, by tedy již nemohly být použity a bylo by velice obtížné najít nějakou jinou rozpočtovou položku a v tom nadcházejícím rozpočtu na rok 2012. Pokud jde o ty podstatné otázky, já se domnívám, že jak ze strany Evropského parlamentu, tak ze strany Rady byla dobrá vůle na shodě o celé řadě prvků, které by v podstatě mohly být eh, předmětem těch delegovaných aktů. Nebylo to příliš jednoduché, protože až do roku 2006 jsme vlastně neměli žádné nástroje, pomoc, kde by se tedy mohlo rozhodovat pomocí delegovaných aktů. A na jedné straně zde tedy byly legislativní akty a na druhé straně prováděcí akty, jako jsou jednotlivé strategie pro jednotlivé země, tak zde bylo velice obtížné eh, dát eh, nějaký mezikrok. Takže já se domnívám, že by ten výsledek měl obě zúčastněné strany uspokojit a i pro nás, pro komisi, je to výsledek přijatelný. Domnívám se také, že v současné době je zvláště důležité připravit ty budoucí finanční nástroje. Diskutovat se o tom bude v příštím roce. A poté bude velice důležité vypracovat nějaký základní akt, který by umožňoval eh, začlenění delegovaných aktů tak aby rada a parlament zde měli vlastně e, stejnou váhu, tak jak to požadoval Evropský parlament, a aby i u těch delegovaných aktů měl stejné pravomoci jako rada. Je jasné, že v rámci komitologie Lisabonská smlouva trošku pozměnila ta pravidla, takže na straně Evropského parlamentu je třeba vypracovat stanovisko. A tam tedy Evropský parlament eh, je v podstatě eh, spoluzákonodárcem. Nicméně rada, eh, nicméně komise má možnost podle Lisabonské smlouvy, respektive Rada má možnost prostě po uzavření Lisabonské smlouvy postupovat pomocí těch delegovaných aktů. Já se domnívám, že během těch trialogů všichni osvědčili dobrou vůli dosáhnout eh, výsledků a také jsme si uvědomili, že je třeba eh, obětovat určité kroky, tak aby se podařilo dosáhnout uspokojivého kompromisu. Děkuji a ráda bych se zeptala, zda by se k tomu ráda vyjádřila ještě rada. Možná zde ani nemáme zástupce rady na dnešním jednání, tak v tom případě bych poprosila pana Gerence, aby nám poskytl informace o těchto dlouhých trialozích. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já si skutečně nesmírně cením pana Derosy téměř vždycky s ním vlastně souhlasím, dokonce často v podstatě podporuji jeho názory, ovšem nyní nesouhlasím, opravdu zásadně nesouhlasím, pokud jde o hodnocení těch výsledků těch posledních sedmi trialogů. Podíváme se na jednotlivá fakta. Máme základní dokument, v tomto, základní dokument, v tomto základním dokumentu jsme hovořili o implementaci nového nástroje financování, pokud jde o vnější politiku Evropské unie po té, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. To znamená, že v podstatě se nemůžeme tvářit, jako by ten základní článek Lisabonské smlouvy neexistoval. Právě proto jsme zavedli do našeho základního dokumentu, jsme v podstatě trvali na tom, a myslím si, že všichni poslanci v podstatě, kteří se zúčastnili hlasování, tak s tím souhlasili. To znamená s touto klauzuli, která by nám umožnila, aby jsme měli spolu zákonodárce, abychom měli, byli spolu zákonodárcem v této oblasti, tak jak eh, to znamená rovným partnerem vůči komisi. Ovšem, promiňte, kdybyste byla tak laskavá a opravdu věnovala pozornost této záležitosti, protože si myslím, že opravdu je to velice zásadní. Toto je věc, která je pro Evropský parlament nesmírně důležitého významu. Mnoho měsíců, opravdu mnoho měsíců to probíhá, celá tato záležitost, my se snažíme nějakým způsobem způsobem ten článek 290 opravdu zachovat, protože to je právě důležité pro všechny věci, na kterých záleží Evropský parlament. Ehm, já skutečně se budu snažit popsat celou tuto, i když to možná pro někoho bude znít trošku podivné. Pokud jde o delegované akty. My jsme samozřejmě museli postupovat v, v této záležitosti. My jsme museli postupovat v rámci dohadovacího řízení, aby došlo k nějakému zblížení našich názorů. Ano, viděl jsem zde určité, určitou snahu na straně všech mm, aktérů. Ovšem, já si myslím, že ta vůle na naší straně opravdu nebyla podpořena všemi partnery v rámci diskuze. Ovšem, v rámci tohoto dohadovacího řízení proběhly tři etapy. První etapa, to je v podstatě takový small talk, k tomu můžeme říkat tímto způsobem, nic jsme sice, nic tam sice nezískáme, ovšem můžeme všechno ztratit v této etapě. Ale proto je důležité, aby jsme vyřešili mnoho banálních záležitostí a dostali se do další etapy. A myslím si, že všechny tři, všichni tři aktéři se snažili opravdu vyřešit ty banální záležitosti aby se nám to povedlo, protože jsme se dostali do druhé etapy. A to znamená už ta skutečná argumentace. V této druhé etapě rád bych obrátil vaši pozornost, je pozornost komise, na aspekt, který já osobně považuji za zásadní, ten mandát. Mandát rady v tomto ohledu byl definován tak, jako kdyby ten článek 290 smlouvy vůbec neexistoval. Ehm, rada se může vyjádřit k, tomuto zále, k této záležitosti. Ovšem, v podstatě eh, se neuplatňují delegované akty. A právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli na naší straně uvažovat o sui generis postupu. Jelikož jsme se u delegovaných aktu nedohodli v této etapě, tak jsme se snažili alespoň aplikovat určitou podstatu těchto delegovaných aktů v dokumentech, které se dotýkají doprovodných opatření odvětví banánu. My jsme teda přišli s určitými návrhy před implementací tohoto dokumentu, pokud jde o procenta, která jsme stanovila pro jednotlivé priority. Udělali jsme dokonce je rozdíly mezi jednotlivými kritérii, přidělování jednotlivých zdrojů a prioritami. To znamená ta kritéria přidělování zdrojů, to jsou podle mě objektivní kritéria a definice přidělení těchto zdrojů na základě jednotlivých kritérií to v podstatě je pouze aritmetické cvičení, tam nejde o nějaké politické záležitosti, čili z tohoto pohledu komise i rada akceptovali tato čísla, v podstatě byli spokojeni s těmito kritérii, ovšem o to zde nejde. Ta podstata, podstata eh, se týká té marže, té marže eh, toho manevrování v rámci politického rozhodování. A to je založené na určité strategii, strategie, která se týká priorit. Priority to mohou být Jednak je, je mm, jsou to environmentální záležitosti, které věnujeme pozornost, nebo to může být záležitost, která se dotýká Eh, situace konkrétní země, zda bude muset restrukturalizovat, zda řekněme, ustoupíme od konkrétní produkce a věnujeme pozornost jiné produkci. Čili my jsme v podstatě jenom chtěli, aby nám jasně bylo řečeno, jaké je procentuální zastoupení. Procentuální zastoupení, které zde je, uděleno jednotlivým prioritám. Nepovedlo se nám to ovšem získat. My jsme opravdu asi tak desetkrát požadovali tyto informace a já jsem skutečně i na straně Evropského parlamentu byl osamocen v této žádosti. Několikrát jsme o to žádali, několikrát jsme opravdu chtěli, aby Evropský parlament měl stejné slovo a rada rovněž to znamená, co to pro nás znamená. Článek 290 smlouvy je článek, který umožňuje určitý flexibilní pružný přístup um, a objasňuje implementaci či realizaci základních textů tím základním textem, to znamená, ve kterém vidíme ehm, rozdíly mezi novými ustanoveními eh, Lisabonské smlouvy, to znamená implementačními akty a zároveň akty, eh, akty delegovanými. Prováděcí akty, to znamená komitologie. To je ovšem záležitost, která zde fungovala i před Lisabonskou smlouvou. Zde v této oblasti Evropský parlament skutečně se mohl vyjádřit eh, v případě, že došlo k negativnímu postupu. To znamená, já skutečně ne, nevím, jaké jsou té reference nebo které reference bychom mohli uplatnit eh, pokud, pokud jde o pravomoci Evropského parlamentu v tomto ohledu. Před Lisabonskou smlouvou, ještě jednou to zopakuji, to zopakuji, jsme mohli v rámci negativního postupu eh, mít takový odročující, odročující možnost eh, vůči komisi. Ovšem v současné době tuto možnost nemáme. V současné době po Lisabonské smlouvě tuto možnost nemáme a delegované akty nám umožňují určité naše priority zachovat, především pokud jde o politiky, na kterých nám záleží. Ovšem eh, mm, ti, kteří tvrdí, že došlo, že to je v podstatě, v podstatě pokrok této oblasti, to si myslím, že skutečně není. A ta třetí etapa, to je etapa, ve které rada i komise společně s určitou nezanedbatelnou částí Evropského parlamentu marginalizovali pozici našeho výboru. Možná jsem to špatně vysvětlil, protože ty argumenty, které jsme předložili, ty mm, argumenty sdílela i komise, ovšem nepovedlo se nám je prosadit, nepovedlo se nám to, aby naši partneři eh, to s tím souhlasili. Je mi to nesmírně líto, to znamená, že v podstatě jsme jednali o celkovém balíčku. To znamená, jak si spojit všechno do jednoho balíčku to znamená BAM, Erasmus, Mundus, všechny ostatní oblasti, to znamená všechny tyto věci v rámci jednoho balíčku. Snažili jsme se teda najít nějaké řešení a hlasovali o celém balíčku. Pokud je o stanovisko Evropského parlamentu v tomto ohledu, rád bych vám řekl to, že tato neschopnost, eh, neschopnost rozdělit tento balíček nastála opravdu na stála i Mm, tu, tu podporu eh, delegace Evropského parlamentu v rámci delegovaných aktů. Máme zde takové prohlášení, které podle mě nedosahuje ničeho, je to opravdu velice takové slabé prohlášení. Já jsem se od samotného začátku snažil zabránit tomu, aby nedošlo Eh, aby, aby, abychom vlastně zachovali eh, tu naši pozici Evropského parlamentu i v následujících jednání. Bylo nám řečeno, že v podstatě mm, bychom měli být spokojeni s tím, k čemu došlo k těmto výsledkem. Ovšem, eh, to znamená, ta etapa před 31.12. letošního roku. Ovšem to, k čemu dojde po tomto období, já skutečně si nejsem zcela jistý, zda teda eh, to eh, bude vhodné období, které se bude dotýkat poté už programovacího období a financování pro rok 2013 až 2020. Proto bych se rád zeptal, eh, jak to bude vypadat, nebo jak se tomu parlament bude věnovat do budoucna v rámci politických rozhodnutí. My jsme to ještě neukončili, my budeme muset o všech nástrojích hlasovat samostatně na plenárce. Myslím si, že na druhé listopadové plenárce tam budu muset opětovně předložit tuto zprávu, to znamená zprávu komisi, pokud jde o, o konečné hlasování. Samozřejmě, že my poté budeme muset čekat na, na to, jak to bude hodnotit komise, protože já osobně eh, nesouhlasím, s, v podstatě tato, tato zpráva už není zprávou, kterou já jsem předložil. Vždycky došlo na plenáce dvakrát, došlo s, veliko, s ve, eh, opravdu velice silnou podporu této zprávy na plenárce. Proto bych se rád zeptal, co teda očekáme. Jak očekáme, že to bude dále pokračovat s touto zprávou, protože pokud teda eh, nebudeme jednat, tak ztratíme další drahocenný čas. A poslední záležitost a velice jasně bych chtěl říci radě a i Evropské komise následující věc. Nepovedlo se mi až do dnešního okamžiku pochopit, proč v rámci takzvaného equal footing, to znamená stejného zacházení nebo stejného postupu, umožňujeme členským státům zasahovat do všech oblastí a ovšem neumožňujeme tyto zásahy Evropskému parlamentu. Pokud teda tento nástroj nemůžeme využívat v rámci delegovaných aktů, tak skutečně nechápu, nechápu, proč umožňujeme E, tento zásah ze strany členských států. To znamená, že v podstatě na radě tam je sice rovné zacházení, to znamená, všechny členské státy mohou, se mohou vyjádřit, ovšem pokud, my, pokud nám někdo řekne, že Evropský parlament nebo jako e, zákonodárce v podstatě není důležitý, my jsme v podstatě rovně spoluzákonodárcem, je, e, musí to být stejný postup, to znamená i členské státy, i Evropský parlament musí mít tuto možnost. Já skutečně nic mě nepřesvědčilo o tom, že bychom, že bychom měli umožnit eh, vystoupit pouze členským státům a nenechali tuto možnost Evropskému parlamentu. Já nepřicházím žádnými návrhy v současné době um, opravdu si myslím, že by naš, náš výbor měl ještě přeskoumat veškeré závěry z tohoto dohadovacího řízení. Čili čekám na vaše, na vaše připomínky. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Pan Berman má slovo. Děkuji za slovo. Velice stručně, paní předsedající, pan Gorenc si myslím řekl vše, co je důležité. Dovolte ještě několik bodů. První věc. V rámci těchto jednání v kapitole, která se zabývá rozvojem, je takzvaný princip nebo zásada equal footing, to znamená stejné pozice, kterou by měl mít parlament i rada, tak mm, v podstatě mm, to, tento, tato zásada není dodržována. Myslím si, že parlament skutečně v tomto ohledu ztratil svou pozici. U tak důležité oblasti, která se zabývá strategickými zdroji, eh, přidělováním finančních prostředků, to znamená všechny tyto strategické eh, všechny to strategické oblasti eh, ve všech těchto bodech Evropský parlament ztratí své slovo a to si myslím, že je zásadní věc. Nejde pouze o implementaci či o realizaci, jde i o politická rozhodnutí, politické volby, priority a v tomto ohledu by měla komise spolupracovat s radou. A další záležitost, výbor DEBE v celém tomto procesu byl izolován. Skutečně jsme nám nepovedlo nalézt solidární přístup ani ze strany ostatních parlamentních výborů. A toto podle mého názoru není dobrý signál pro jednání, která nás čekají do budoucna, řekněme víceletý rozpočet, rámec a tak dále, nebo když budeme jednat o rozvojové politice EU. A poslední záležitost, možná můžeme říci, že je to částečně i naše chyba, protože někteří z našich vyjednavačů bohužel nemohli být přítomní, nebo Někteří se zabývali eh, svou předvolební kampaní, protože se chtěli stát prezidentem a podobně, čili to je i určitá slabost, slabá stránka demokracie, to znamená, ne všichni vždycky byli přítomní těmto dohadovacím jednáním. A to by mohlo mít negativní dopad na možnost vlivu Evropského parlamentu v těchto záležitostech. Rád bych zdůraznil panu Dominikovi následující věc zájem no, rozvojových zemí prostě nesmí být potlačen a nemůže um, se podřídit boji mezi komisí a radou. Potřebujeme dlouhodobé hledisko, potřebujeme zde uplatnit určitě dlouhodobý pohled a pro Evropský parlament je zásadní získat eh, opravdu silnou pozici stanovisko v rámci rozvojových politik. V roce 2008 jsme se zabývali bezpečností potravin, zemědělskou politikou a byl to právě Evropský parlament, který neustále zdůrazňoval důležitost role, kterou hrají ženy v rozvojovém světě. Byl to právě Evropský parlament, který neustále trval na tom, aby Evropská unie pracovala tvrdě v oblasti dohod o obchodu, které nejsou profitabilní pro rozvojové země. To znamená, že je v zájmu rozvojových zemí mít silný Evropský parlament, který může využívat svého demokratického vlivu v rámci rozvojových politik a to je záležitost, na kterou zde zapomínáme. Samozřejmě, že mi leží na srdci budoucnost a proto doufám, že budeme schopni že budeme schopni dosáhnout dohody a opravdu musíme fungovat lépe a pracovat tvrději, abychom této společné pozice dosáhli. Já jsem se bohužel nemohla účastnit všech těch trialogů, ale pouze určitého počtu z nich a jsem velice překvapená tím, že smlouva dala Evropskému parlamentu legislativní pravomoc, což narazilo na odpor ze strany jak rady, tak komise, které neustoupily ani opíť a které nechtěli, aby se finančních nástrojů delegované akty týkaly. To bylo zcela jasné. A rovněž v kontextu té současné krize, kdy si často stěžujeme na nedostatek demokracie a na to, že rozhodnutí jsou činěna proti vůli občanů, zde tedy je zvláště znepokojící, že Evropský parlament eh, tuto pravomoc nemá. To myslím, že je velice smutné. Jsme určitým eh, způsobem sevřeni v kleštích, protože si na jedné straně nemůžeme dovolit eh, nějaký neúspěch v těchto jednáních, což vyvolává další tlak. Výsledkem toho je, že my jsme byli v menšině, protože jsme eh, byli rozděleni a v podstatě nám byla prodána ta myšlenka toho balíčku, respektive to, že se to tedy ty jednotlivé nástroje budou projednávat v jednom balíčku. A my bychom se měli snažit o to, aby to bylo opět rozděleno, aby se o jednotlivých hlasovalo odděleně a je třeba, abychom v jednotlivých skupinách eh, hlasovali pro oddělené hlasování o jednotlivých nástrojích, abychom hlasovali pro přijetí DCI, ale proti těm opatřením, která se týkají odvětví banánů. Pane Gerenci, ještě vám dám slovo, abyste mohl uzavřít tuto část debaty. Nikdo z dalších eh, politických skupin se již nehlásí o slovo. Ano, skutečně tomu tak je, říká paní předsedkyně. Já mohu říci, že plně souhlasím s tím, co bylo řečeno a oznámím to na příslušná místa. Dobře. Takže, pane Gerenci, máte slovo. Myslím si, že uzavírat debatu v tomto stádiu je předčasné. Já ještě jednou opakuji, že bych chtěl vědět, eh, jak eh, se na to budou dívat jednotlivé politické skupiny. Myslím si, že by to jednotlivé politické skupiny měly ještě prodiskutovat. Je to velice závažná debata, víme, o co zde jde. A já budu věrně interpretovat to, co z těchto konzultací vyjde a poté o tom budu hovořit eh, na parlamentní schůzi. Tedy o tom většinovém pohledu na tuto věc. A poté uvidíme. Když eh, se naposledy hovořilo o tom, že bychom hlasovali o celém balíčku, tak já jsem se zdržel, protože jsem se chtěl eh, řídit eh, přáním ostatních předsedů výborů Evropského parlamentu, ale nevyplatilo se nám to protože to, co jsme si přáli, nebylo vzato v úvahu a já se domnívám, že naši partneři nepochopili, že to, o co jde nám, se v podstatě bude v budoucnosti týkat i jich. Minimálně od roku 2013. Takže dříve, než tu práci dokončíme, bude asi třeba ještě uh, mít jedno zasedání před plenárkou, buď tedy jednání výboru nebo jednání koordinátorů, ale já bych chtěl, aby to skutečně bylo formálně zapsáno, abych potom nebyl obvinován z toho, že si na plenárním zasedání něco vymýšlím. Paní předsedkyně, souhlasíte ještě s tímto, souhlasíte s tímto návrhem pana Gerenca, abychom měli ještě jedno zasedání před plenárkou? Ano. Dobře, takže to sdělíme sekretariátu a nyní přejdeme k hlasování. Pod 9 našeho pořadu jednání zpráva paní Michelle Strifler o rozpočtové kontrole humanitární pomoci. Máme zde celou řadu pozměňovacích návrhů. Máte všichni své hlasovací kartičky? Oh, no. no. Donc, tout le monde a sa carte. Máte všichni kartičky? Pozměňovací návrh, ústní pozměňovací návrh. Ještě moment, prosím, říká paní předsedkyně. Takže ústní pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo dva. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Pozměňovací je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 10. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. Číslo 11, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Nyní budeme hlasovat eh, o celé zprávě elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Ještě Jeden hlas nám chybí. Nyní tady hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Jednomyslně. Paní Keller, prosím. K dalšímu hlasování situace žen za války eh, zde chci jen říci, že pozměňovací návrh 21, tam se domníváme, že to spíše by měla řešit paní Kreto a proto nepodporujeme pozměňovací návrh číslo 21. Domníváme se, že to by se zde řešit nemělo. Jen to připomínám, myslím, že už jsme to řekli dostatečně. Amandma A. Pozměňovací návrh číslo 1. Tam jde tedy o oddělené hlasování, takže první část. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Kdo prostě se zdržel? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Trojka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Čtyřka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Pět, šestka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Osm, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 9. A číslo 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 12, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 13, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 15, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Aha, ještě šestnáctku, omlouvám se. Takže šestnáct, kdo je pro? Proti. Zdržel se, schváleno. Nyní tedy ústní pozměňovací návrh číslo 2, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme to? Dobře, takže to ověříme elektronicky. Můžete začít hlasovat o 21. Všichni hlasovali. Přijato. Čtrnáct pro 8 proti, 2 se zdrželi. Ústní pozměňovací návrh číslo 3 nyní. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Schváleno. 23. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 24. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Nyní budeme hlasovat o takto pozměněné zprávě. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato jednomyslně. Stanovisko přijato jednomyslně. Nyní budeme hlasovat o stanovisku paní Levin. Pozměňovací návrhy 1, 2 a 3 jsou identické. Takže hlasujeme pouze jednou, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Nyní budeme hlasovat elektronicky o takto pozměněném stanovisku. Aha, chtěli jste to zkontrolovat. Dobře, dobře. Takže budeme elektronicky nyní hlasovat o tomto jediném pozměňovacím návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Opravdu zamítnuto a nyní tedy hlasujeme o celém stanovisku. Elektronicky opět zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 19 pro 4, proti 2. Z vás se zdrželi hlasování. A máme zde zprávu paní Strifler. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je pro jedničku? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 3. Kdo je pro trojku? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. Číslo 5, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Ústní pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 7, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže to ověříme. Zahajuji elektronické hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Číslo 9. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Budeme nyní hlasovat elektronicky o takto pozměněné zprávě. Zahajuji hlasování. Ještě jste všichni nehlasovali, pospěšte si prosím, končím hlasování. Přijato 1 na 20 hlasy. Dobře, nyní budeme hlasovat o zprávě pana Zahradila. Evropská unie a Čína nevyvážený obchod. A, pardon, no, Aha, omlouvám se, hlaso- ukončili jsme tedy hlasování. Pan Zahradil je zde. Dobře, nyní se tedy podíváme na zprávu pana Zahradila, která se týká o nevyvážené, nevyváženého obchodu mezi Evropskou unii a Čínou. A slovo má pan Zahradil, prosím. Thank you, Madam Chairman. I will be speaking. Eh, děkuji, paní předsedkyně, budu hovořit česky. Prosím, nasaďte si tedy sluchátka. Microphone. Tak, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jde o zprávu týkající se zejména rozvojové dimenze vztahu Evropské unie a Číny. Já počkám chvíli. Tak, ještě jednou. Doufám, že všichni už mají tlumočnické zařízení k dispozici. Eh, kolegyně a kolegové, děkuji za slovo. Eh, jde o eh, zprávu, která se týká, respektive návrh stanoviska, které se týká zejména rozvojové dimenze vztahů Evropské unie a Číny. A hlavním předmětem tohoto stanoviska je apel Eh, na přehodnocení eh, našeho eh, vztahu, našeho způsobu poskytování rozvojové pomoci Číně. Ty důvody k takovému přehodnocení jsou zcela logické, jsou podle mého názoru silné a jsou průkazné. Všichni víme, že Čína představuje v současnosti druhou největší ekonomiku na světě, že je to země, která dosáhla velkého hospodářského růstu, že je to země, která také dosáhla významných úspěchů v odstraňování chudoby svého vlastního obyvatelstva. Je to země, která také postoupila velice výrazně Vlastně, pokud jde o využívání špičkových technologií a je to určitě země, eh, ze kterou v této chvíli by Evropská unie měla nastolit standardnější komerční vztahy eh, než vztahy eh, které by platily pro nějakou typickou takzvanou rozvojovou zemi. Proto tady apeluji, apelujeme eh, na eh, Evropskou komisi, aby eh, postupně utlumila takovéto tradiční poskytování rozvojové pomoci a vůbec rozvojovou spolupráci a pomoc na více obchodně, více komerčně orientovaný vztah a aby k tomu použila takzvaný phasing out, tedy to postupné utlumování, Eh, chci zdůraznit, že eh, ta rozvojová pomoc v letech 2007 až 2010 reprezentovala 128 milionů euro eh, a zároveň je známo, že Čína působí jako vlastně sám poskytovatel rozvojové pomoci v jiných částech světa že někdy se jedná o e, tu takzvanou tight aid, tedy rozvojovou pomoc, která je nějakým způsobem hospodářsky e, nebo obchodně podmíněna, což je věc, kterou tady asi mnozí nevidí příliš rádi. E, nicméně tak to je a proto Eh, já tady razím názor, že bychom skutečně měli eh, náš vztah s Čínou, pokud jde o poskytování rozvojové pomoci, eh, přehodnotit že bychom s ní měli daleko více jednat jako se silným ekonomickým partnerem, s obchodním partnerem asi není zapotřebí zdůrazňovat, že i v současné době, eh, kdy se Evropská unie eh, potýká s krizí eurozóny, eh, tak se Čína začala chovat jako velice silný hráč, rozhodně ne jako rozvojová země, ale jako země, která <clears throat> je v určitém momentu ochotna a schopna poskytovat poměrně Eh, rozsáhlé eh, finanční injekce eh, nebo se nějakým způsobem podílet na řešení krize v eurozóně. Takové nabídky tady byly, takové nabídky tady padly. Takže podle všech možných kritérií politických i ekonomických se zdá, že nastal pravý čas k tomu, abychom jako Evropská unie svůj přístup k Číně, pokud jde o poskytování rozvojové pomoci, pokud jde o tu rozvojovou dimenzi našich vztahů, abychom přehodnotili a abychom eh, se postavili na eh, rovnoprávnější, komerčnější, eh, více obchodní bázi. To je zhruba jádro celé té zprávy, které jsem si tady dovolil zdůraznit chci vás požádat o podporu tohoto přístupu o podporu tohoto stanoviska a budu samozřejmě rád pokud to jakýmkoliv způsobem okomentujete vyjádříte se k tomu a e, budu samozřejmě velice rád spolupracovat i na případných zněních nějakých pozměňovacích návrhů, tak abychom se dopracovali k vzájemně přijatelným kompromisům. E, to je do úvodu e, asi všechno a teď si velice rád vyslechnu vaše poznámky, doplňky, návrhy na změny a podobně. Děkuji za slovo pro tuto chvíli. La parole est... Děkujeme a nyní poprosíme pana Liska. Thank you very much. Děkuji za slovo. Paní předsedající, budu hovořit polsky, takže vás poprosím, abyste si rovněž, abyste teda si ještě po, ponechali sluchátka. Já jsem stínovým zpravodajem pro tuto zprávu a rád bych poděkoval. Rád bych poděkoval panu Zahradilovi za tuto velice důležitou, důležitou zprávu, důležitý návrh stanoviska, který je zásadní nejenom pro nás, pro uh, náš výbor, ale skutečně i pro naše občany, protože když nějaký náš občan jde v Bruselu nebo v Dánsku do obchodu, tak jenom, že tam nalezne čínská trička nebo nějakou čínskou elektroniku, ale mm, například i jahody nebo různé jiné zboží, které přichází z Číny a je to označeno prostě vyrobeno v Číně. Souhlasím s tím, že naše vztahy prostě s Čínou musí být změněny. Je to záležitost, která by měla být aktualizována. Čína je obrovskou rostoucí ekonomikou a za méně než 20 let to bude největší ekonomika na světě. Ovšem my v Evropské unii prostě neustále máme problémy v těchto obchodních stazích s Čínou, dále je zde nedostatek právních základů, právních ustanovení, protože prostě, jak víme, všichni nemáme dostatečný vstup na jejich, přístup na jejich trhy, dále je to záležitost um, intelektuálního duševního vlastnictví, A to je problematika, která postihuje všechny členské státy EU. To znamená, že očekáváme další vnitřní změny v Číně. Jsou tam stovky milionů lidí, kteří ještě neustále žijí pod eh, úrovní chudoby. Lidé, kteří žijí za méně než jeden eh, a čtvrt dolaru denně. To znamená, to je vlastně to maximum. Všichni to lidé, stovky milionů, kteří žijí ještě e, s menším e, rozpočtem. Ovšem vidíme i pokrok. Mnoho lidí právě se vymanilo z chudoby, těží z tohoto pokroku a já souhlasím s tím, že prostě musíme přistupovat velice opatrně k našim vztahům s Čínou na jedné straně Chceme účinnější ekonomické svazky v touto, s touto zemí, chceme bojovat proti protekcionářským opatřením na její straně. Ovšem zároveň musíme nalézt nový přístup naší spolupráce, to znamená i v rámci rozvojové pomoci, protože, jak víme, Čína je právě i e, jednou ze zemí, která poskytuje rozvojovou pomoc například v Africe. To znamená, že musíme dosáhnout, musíme vytvořit určitý nový přístup k této zemi a toto je záležitost, kterou bychom měli nahlížet z dvou oblastí. Jednak je to zlepšení našich obchodních vztahů s Čínou a zároveň je to rozvoj čínské ekonomiky nebo vůbec jak využít um, to, aby opravdu i na straně Číny došlo k využití těchto nových možností. Děkujeme. Další kolegyně má slovo. Děkuji za slovo. Budu hovořit nizozemsky. Eh, chci se, přemýšlet, zase kolegové vzpomínají, že eh, vzpomínají na schůzku AKP asi před půl druhým rokem v Angole. Tam jsme nasedli na takové malé loďky, byli jsme dovezeni na fotbalový stadion, který se připravoval na ten africký pohár. A na tom stadionu byli pouze čínští pracovníci. Cement byl dovezen přímo z Číny. Já jsem měla pocit, že to je vynikající příklad toho, jakým způsobem Čína pomáhá Angole se budováním infrastruktury. Nemůžeme ignorovat skutečnost, že tento eh, stadi, to, stadion eh, tedy vznikl s čínskou pomocí, ale pro Angolu to neznamenalo vůbec žádný přínos. Eh, tento výbor tedy musí vytvořit takové stanovisko k našim vztahům s Čínou, ve kterém správně popíšeme, jaký je vztah mezi Čínou a rozvojovými zeměmi. Vzpomeňme si na debatu, kterou jsme měli o komoditách, surovinách, vzácných zeminách a také o pozemcích v Africe. Zdá se, že Evropská komise se snaží eh, téměř pomoci Číně k tomu, aby tedy tyto pozemky získala. Podíváme-li se na takové příklady, jako je ten stadion v Angole, tak vidíme, že to je příklad, kdy eh, za to eh, Čína získala právě nějakou půdu. Čína opravdu postupuje směrem k té tide aid nějaké podmíněné pomoci a to bychom v tom našem stanovisku měli zdůraznit. Já velmi lituji, že v tom písemném dokumentu, který jsme obdrželi, se toto vůbec se neobjevuje. Výbor eh, ITRA a jejich stanovisko hovoří eh, tedy o přímých vztazích mezi EU a Čínou a myslím, že máme morální povinnost, abychom zohlednili také vztahy mezi Čínou a Eh, dalšími rozvojovými státy. Souhlasím s panem zpravodajem, že je potřeba, abychom zrevidovali náš eh, vztah s Čínou, že nemůžeme pokračovat v tom, co, eh, jak jsme postupovali v minulosti. Čína je jeden ze států BRIC, je to země na vzestupu a Čína si v Africe buduje pozici, která je jaksi trošku pochybná a chci se tedy zeptat, chci se zeptat pana zpravodaje, jak to, že tato věc, kterou bychom se my jako výbor pro rozvoj měli zabývat, se v té zprávě vůbec neobjevuje. Děkuji a pan Berman, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu pokračovat také nizozemsky takže si prosím nechte nasazená sluchátka. Pan Zahradil připravil velmi eh, stručné stanovisko, eh, což je, hodnotím tedy kladně, ale mám některé připomínky. Parlament ve při svém zvažování vztahu EU eh, e a Číny by měl zvážit, zda se jedná o obchod spravedlivý a jaké jsou dlouhodobé důsledky jak pro EU, tak pro čínské občany. Měla by to být spravedlivá globalizace, která bude přínosná pro všechny, eh, kdy obchod eh, má nějaký kladný přínos pro občany a k tomu máme co říci. Eh, například snižování chudoby. Čína v tomto opravdu dosáhla velkého pokroku. Je to eh, veliká ekonomika. V Číně se velmi snížil počet chudých eh, obyvatel, ale je tam také obrovská nerovnováha mezi tím, kdo je chudý a kdo ne. Je tam obrovský rozdíl mezi městskými a venkovskými oblastmi je potřeba najít tedy správnou rovnováhu. Na tom se jistě všichni shodneme. Při jednání s čínskými orgány musíme také zajistit, aby tu nevzniklo žádné eh, vakuum, pokud jde o již existující projekty. Pokud jde o eh, suroviny, komodity, eh, pokud jde o mm, musíme tedy zajistit spravedlivou globalizaci, tak aby vlastně nevznikl jakýsi závod, kdy Čína získá přístup ke všem komoditám a surovinám a musíme také zohlednit, aby tyto suroviny byly eh, využívány udržitelně. Eh, reforma eh, pomocí práce, což je tedy forma jakýchsi čínských gulagů, kde tito eh, vězni jsou vlastně mm, vystaveni nucené práci, kdy se pracuje 12 hodin za hrozných eh, podmínek, téměř eh, bez platu. A výrobky, výstupy z této nucené práce se potom exportují, posílají se do Evropy, vznikají tu výrobky v, například v kovoprůmyslu, pak eh, je to výroba paruk. Tito lidé nucení vlastně eh, provádí nucenou práci, vyrábí eh, paruky, ale je to nucená práce podle všech úmluv Mezinárodní organizace práce a toto musíme zdůraznit. šroubováky a celá řada dalších výrobků skončí na evropském trhu. Všichni jsme rádi, že to máme levné vrtačky, levné nástroje. Ale pokud se zamyslíte nad tím, eh, odkud pocházejí, jak byly vyrobeny, eh, tak eh, možná bychom si je nekoupili. Zkrátka je to dumping nejen cenový, ale také pokud jde o sociální práva a tak dále. To v této zprávě musí být eh, řečeno jasněji a já v tomto smyslu podám pozměňovací návrhy. Děkuji a nyní pan Gerens. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych rád zde se zastal pana Zahradila protože v podstatě v těchto zprávách, v těchto stanovicích musíme být trošku struční, protože máme omezený prostor. Samozřejmě máme určitý omezený prostor pro, ano, je to opravdu taková divná procedura, protože v podstatě poté v podstatě nemůžeme zavádět ani ty pozměňovací návrhy dostatečným způsobem a tak dále. Čili já jsem v podstatě chtěl jenom toto říci na, na, na úvod. První věc. Pane Zahra, pan Zahradil má pravdu. Ano, hovoří samozřejmě o tom, že musíme bojovat proti ochranářství. A dále je to ta otázka komerčních vztahů a vůbec přeskum, tak ta samozřejmě může mít dalekosáhlé důsledky. Další záležitost, který bychom, na který nesmíme zapomínat, možná teda v těch pozměňovacích návrzích, a to je v podstatě taková změna vztahu mezi Čínou a Evropskou unii a v podstatě to pozadí ekonomické krize. V podstatě to není neutrální záležitost, pokud jde o naše hodnoty, pokud jde o naše vztahy s třetími zeměmi. A G20 si myslím, že bychom měli zdůraznit jednu věc, že došlo v podstatě k této změně těchto vztahů. Myslíte si, že země, které mají problémy se státním zadlužením a které požadují nebo volají potom, aby Čína v podstatě pomohla tomu našemu finančnímu fondu stability, Hmm, v podstatě dojde k určitému tlaku. Možná, já si myslím, že tyto země se dostanou pod určitý tlak ze strany Číny, ať už je to mm, viditelné či, či neviditelný ten vztah. Protože v podstatě, pokud ty země budou opravdu těžit z této pomoci, budou tyto země opravdu mohou poté přijímat Dalajlámu například na návštěvu. To si myslím, že tomu asi tak nebude. Ty země, které prostě až do současnosti byly proti potlačování například embarga na zbraně, zda teda ty země budou schopny nadále pokračovat v tomto, v tomto, odmítnu, v tomto odmítání tohoto embarga. To, to znamená, že v podstatě já se já se opravdu obávám toho, jak to bude vypadat, protože my jsme vždycky chtěli jak si mm, přijít s naším evropským modelem, našimi hodnotami, vždycky jsme to prosazovali. Samozřejmě, mm, pokud jde o ty státní dluhy a tak dále, zvyšování tohoto zadlužení. Ovšem zdá se, že jak si měníme tyto, tento pohled a že v podstatě dochází k změně našich vztahů s takovými velikými partnery, jako je Čína. A ten návrh pana Zahradila, to si myslím, že je správný návrh, když hovoří o takovém tom postupném ustupování, utlumování v těchto, této rozvojové politiky. To si myslím, že skutečně bychom v rámci našich vztahů k Číně měli změnit tento náš postoj. To znamená v tom politickém dialogu velice jasně říci, ano, dochází k obrovskému růstu na vaší straně, můžete bojovat proti chudobě na vaší půdě, to znamená, že No a to znamená, že vy byste měli v podstatě pomáhat v této zále. Vy v podstatě se stáváte rovněž zemí, která pomáhá v, v vymaňování se z chudoby. A ještě několik bodů, které bychom měli zúraznit v tomto stanovisku. Ano, Tajs má pravdu je to model, jejich model v podstatě je konkurenčním modelem našeho evropského modelu a doufám, že v rámci strategických záležitostí bychom neměli hovořit pouze o delegovaných aktech, ale zároveň bychom se měli v těch strategických našich debatách věnovat právě těmto strategickým příležitostem, že snad budeme mít příležitost se věnovat i této problematice. Doufám, že to není um, ukončení naše, naší snahy v tomto ohledu, je to v podstatě pouze začátek určitých úvah v tomto ohledu. Děkujeme, pan Svensson na slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Tak si ta sluchátka ještě budete muset ponechat, jak se zdá, protože já budu hovořit jazykem, který je ještě méně používaný v parlamentu než nizozemština, a to je švédština. Samozřejmě, že nemůžeme izolovat no, to by bylo naivní. Ovšem, v obchodních politikách nebo v jiných politikách si myslím, že by bylo opravdu velice nesprávné nehovořit o respektování lidských práv, politických svobod. To je záležitost, mm, kterou jsme, zkušenost, kterou jsme udělali se Severní Afrikou. Ano, ekonomické záležitosti tam byly důležité, podepisovali jsme s, s Libí dohody, ve kterých jsme se zabývali především ekonomickými záležitostmi. Ovšem najednou vidíme, eh, že v těchto zemích se rodí demokracie a z dlouhodobého hlediska se musíme věnovat i tomuto aspektu. Hmm, Čína hmm, bude sice, hmm, nebo je obrovskou ekonomikou, ovšem nemusíme spolehat na to, že zůstane stejně, že to zůstane e, ekonomika stejného rozsahu, jaké, jaký vidíme v současnosti. Dále je to vztah Číny k Africe, k africkým státům. Možná nás zajímají spíše tyto, tyto vztahy, než, než to, co se děje přímo na, eh, v Číně nebo přímo v Africe. Samozřejmě, že nemůžeme ukončit obchodování s Čínou, ovšem zároveň nesmíme zapomínat na to, že je to diktátorský režim, ve kterém dochází k potlačování místních obyvatel, kde eh, nucená práce je součástí ekonomické síly této země. To prostě nemůžeme tolerovat bez ohledu na to, jaké kontrakty s touto zemí podepíšeme. Děkujeme a nyní dáme slovo komisi, kterou zastupuje pan Lars Granwald a Lení Nilsen Kerapso. My name is Nils Unger Jacobsen. I, I take the... Dovolte, abych vystoupil ještě před Larsem. Já už k tomu nemám co dodat. Nám se ta rozpráva líbila, poznamenali jsme si všechny důležité body, které jste zazněli, a těšíme se na mm, to, na ten další vývoj této zprávy a to si myslím, že je z mé strany zatím všechno. Děkuji. We have no further comments. My rovněž žádné další připomínky. Voilà. Donc, je vous... Děkuji, takže já vám připomínám, že lhůta do předkládání pozměňovacích návrhů je 10. listopadu dopoledne a ještě dám jednou slovo panu Zahradilovi, pokud si to přeje. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat všem za eh, jejich připomínky a náměty. Myslím, že eh, tady existuje jakýsi konsenzus alespoň jsem měl ten pocit, že existuje, že je čas na to, abychom přehodnotili eh, vztah Evropské unie a Číny, pokud jde o tu dimenzi rozvojové politiky. Eh, mám pocit, že na tom jsme se všichni shodli a zároveň mnozí z vás vznesli velmi trefné připomínky eh, k některým konkrétním tématům, která by tam ještě měla být zdůrazněna. Ať je to eh, takový asertivní vztah nebo asertivní politika Číny k některým zemím v Africe, Eh, nebo ty záležitosti týkající se lidských práv a eh, nucené práce. Eh, v tomto ohledu já jsem určitě velmi otevřen. Někteří z vás už tady indikovali, že podají pozměňovací návrhy a určitě bude dobře, když se dopracujeme k nějakému kompromisnímu stanovisku, které by pak bylo široce přijatelné pro celý výbor. Čili ještě jednou děkuji za ty připomínky. Myslím, že že eh, byly opravdu eh, k věci a eh, že byly velmi cenné a budu očekávat vaše další reakce v tom časovém limitu, který tady byl oznámen. Díky. A přejdeme k bodu číslo 14 našeho pořadu jednání. Tím je velice podrobná zpráva našeho kolegy Norberta Neusera, která se týká všeobecného přístupu k energii do roku 2030. Možná se vám to zdá dlouhá doba. Nicméně do té doby je třeba vyřešit celou řadu problémů energetických, ekologických, hospodářských, klimatických i rozvojových. Náš výbor si proto prostřednictvím tematického oddělení vyžádal externí studii k tomuto tématu a máme velké potěšení přivítat mezi námi tři autory této studie. Jde o paní eh, Eike Karolu Dreblou, která je eh, výzkumnou pracovnicí eh, v Berlíně. Dále je zde pan Arno Berenc, který je eh, vedoucím výzkumného a energetického sektoru Centra studií evropských politik v Bruselu a paní Glada Lán, výzkumnice z Chatham House z Londýna, zde bohužel není, nemohla přijet. Nyní předávám slovo panu Neuserovi, tak aby mohl představit eh, obsah své zprávy a poprosím vás, abyste dodržel vám vymezený čas, protože je vás eh, hodně, kdo chcete hovořit. Nejprve tedy pět minut panu Noizerovi a poté mají, budou mít jednotliví experti dohromady čas 15 minut. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám za vaše úvodní poznámky jsou velice na místě, protože přístup k energii je velice důležitým tématem. Jde o téma, které bude v budoucnosti stále důležitější. Já si myslím, že je třeba se těmito tématy zabývat, protože jinak bude velice obtížné dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí. Možná bych na úvod mohl změnit několik eh, věcí. Je celá řada nevládních organizací, která v oblasti přístupu k energie odvádí výbornou práci. Praktická činnost je jedna věc, a Stockholmský environmentální institut, který bych zde chtěla eh, zmínit, je po mnoho let eh, zářným příkladem toho, jak je možno postupovat v této oblasti v venkovských oblastech. Také bych chtěl zmínit konferenci, která se před několika týdny konala v Oslu a výsledky této, výsledku této konference bylo dosaženo ve spolupráci s komisí. Takovým eh, kontextem eh, jsou eh, zjištění eh, příslušných statistik, podle kterých 1,3 miliardy lidí nemá přístup k elektřině a 2,7 miliardy lidí nemá přístup k nějakým odpovídajícím zařízením pro přípravu pokrmu. Většina eh, z těchto obyvatel eh, žije v rozvojových zemích, zvláště tedy v subsaharské Africe. Mám zde i některé údaje z Keni, 18, eh, kde pouze 18% má přístup k elektrické energii a 5% keňského obyvatelstva ve venkovských oblastech má přístup k energii. Nejde pouze o přístup k elektřině, ale také k energii určené na vaření a vytápění budov. Například eh, pokud jde o dosahování rozvojových cílů tisíciletí v oblasti vzdělávání, tam je téměř nepředstavitelné těchto cílů dosáhnout, pokud nebude mít obyvatelstvo přístup eh, k elektřině, protože eh, děti se nebudou moci doma učit, pokud eh, si na to nebudou moci svítit, nebudou moci dělat domácí úkoly například a to samé platí pro Eh, například zdravotnická zařízení. Vaření za pomoci biomasy, to je velký problém, zvláště přihledneme-li k eh, otázkám klimatických eh, změn. Zde se používá hodně dřeva a dřevěného uhlí. To má také velice závažné dopady pro zdraví lidí, protože přitom dochází k úniku různých emisí a mnoho lidí ročně kvůli tomu zemře. Rok 2012 bude rokem všeobecného přístupu k energii a i tento výbor by se měl toto problematikou ještě dále zabývat. Evropská eh, komise ve své agendě pro změnu hovoří o tom, že skutečně jde o jednu z priorit rozvojové politiky na nadcházející roky. Já v té své eh, zprávě apeluji na komisi a členské státy, aby se eh, aby podpořili tento cíl zlepšit přístup k energii do roku 2030. Apelujeme zde na Evropskou komisi, aby se soustředila na malé decentralizované projekty využívající obnovitelné zdroje energií, protože pouze takto můžeme zprostředkovat přístup k energii obyvatelům, zvláště ve venkovských oblastech a na to bychom měli věnovat eh, více finanční podpory zvláště v rámci nástroje Evropské unie pro země AKP, což je jeden z nejdůležitějších nástrojů, který podporuje tyto malé energetické projekty. A tento projekt, tento nástroj bude existovat e, i v nadcházejícím finančním období a bude nadále posílen. A komise by rovněž měla vypracovat odpovídající vyhodnocení na základě spolehlivých ukazatelů o tom, jak tento nástroj přispívá k dosahování cílů zpřístupnění energie. A také toho, jakým způsobem je Evropská unie zainteresována na zlepšování tohoto přístupu. Důležité je zvláště poskytnout eh, obyvatelům odpovídající možnosti energie pro přípravu eh, pokrmů a jsou zde rovněž různé projekty Evropské investiční banky, které se však eh, nevěnují těmto drobným projektům a banky, které poskytují rozvojovou pomoc, by se právě těmito malými projekty měly zabývat eh, mnohem více. Po roce 2015 budou rozvojové cíle tisíciletí revidovány a to se musí odrazit také v jednotlivých projektech, které se e, týkají financování v jednotlivých e, generálních ředitelstvích komise. Myslím si, že pokud je o obsah, tak se asi e, všichni shodneme na těch jednotlivých bodech, pokud jde o tu studii, která také hovoří o tom, že by bychom se měli zvláště soustředit na ty drobné projekty, respektive drobné elektrárny, které využívají obnovitelných zdrojů. Ještě jednou bych vám chtěl eh, poděkovat za spolupráci, zvláštní spolupráci s Evropskou komisí. Komise se vyjádřila k mnoha bodům velmi kriticky, nicméně já jsem přesto velice rád, že jsme spolu mohli spolupracovat a těším se na to, co řeknou kolegové. Děkuji mnohokrát a nyní mají slovo odborníci. Máte čtvrt hodiny. Oba dohromady, takže si rozdělte tento čas, jak chcete sami. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také za váš úvod, vážený pane Noizere. Vážení členové Evropského parlamentu, já vám mnohokrát děkuji za to, že zde můžeme v kontextu té zprávy pana Neusera přednést naši zprávu. Já plně souhlasím s tím, že na celé řadě věcí se shodneme a mnoho z toho, co jste již zmínil, je i předmětem této prezentace, takže u celé řady těch slajdů to nebude z mé strany vyžadovat příliš dlouhý komentář. Tuto studii vypracovali tři centra a pět odborníků. Jednak tedy Centrum pro politické, evropské politické studie, dále kolegyně z Ekologického institutu v Berlíně a paní Gleda Lán z Chatham House, která zde bohužel dnes nemůže být. Ale já samozřejmě představím i její výzkum. Naše prezentace se bude soustředit na pět základních bodů, které také eh, odrážejí strukturu té studie. První bodem je kontext. Zde se budeme soustředit zvláště na subsaharskou Afriku a Indii. Poté se budeme zabývat projekty, které v současné době probíhají. Poté poskytnu určitý přehled eh, obnovitelných zdrojů energie, pohovořím o jejich výhodách. Dále bude následovat několik poznámek a financování přístupu k energii a na závěr doporučení a závěry. Pokud jde o celkový kontext, některá čísla již byla zmíněna, dovolte mi ale, abych v první řadě definoval přístup k energii tak, jak jsme ho používali v té studii. Jde o přístup k čisté, spolehlivé a dostupné energii a energetickým službám pro osvětlení, vytápění, vaření, komunikace a produkci. Velice důležité je rozlišovat zde tři oblasti. Tou první je na koho se chceme zaměřit, zda na veřejné orgány, zpracovatelský průmysl, domácnosti a tak dále. Druhým bodem je typ energií, o kterých hovoříme, zda jde o fosilní paliva, obnovitelné zdroje, elektřinu, vaření, zda jde o připojení k rozvodné síti či nikoli je zde mnoho různých možností a ty se podle kontextu používají. A dru, další oblastí je zabezpečení dodávek, protože zde nehovoříme pouze o těch lidech, kteří mají přístup k energii, ale jejich přístup k energii je velice nespolehlivý, což je velkou překážkou při rozvíjení průmyslových činností, dále i ve vzdělávání. Takže na jedné straně je zde přístupnost, ale na druhé straně také spolehlivost a kvalita té služby. Na to je také třeba se zaměřit. Proč je přístup k energii tak důležitý? K tomu velice stručně. Je třeba zmínit celou řadu aspektů, ale tím klíčovým je, že rozvojové cíle tisíciletí nemohou být dosaženy, pokud se zvláště nezaměříme na přístup k energii a čistých, mm, čistým palivům pro vaření. Pan Neuser již eh, zmínil ty klíčové, ta klíčová čísla. Jedním z nich je tedy, že 1,3 miliardy lidí na světě dosud nemá přístup k energii a větší část z nich, 1,1 miliardy, žije ve venkovských oblastech a nejnižší přístup k energii je v oblasti subsaharské Afriky, kde pouze 30 lidí má přístup k energii. Byl zde dán příklad Keni, ale těch eh, příkladů je více, například Demokratická republika Kongo, tam pouze 11% obyvatelstva má přístup k elektřině. To je skutečně něco, nad čím bychom se měli zamyslet. A nakonec je také třeba ještě jednou zdůraznit, že i tam, kde lidé mají přístup k energii, ten, ty dodávky nejsou spolehlivé, dochází tam ke zkratům, k přerušením a pokud bychom to sečetli, tak v některých oblastech v podstatě to přerušení odpovídá třem měsícům za rok. Což samozřejmě má závažné hospodářské důsledky a pokud jde o HDP, tam se to projevuje až 7% ztrátou. Pokud jde o přístup k čistým zdrojům pro vaření. Tam více než dvě miliardy lidí nemají přístup k, k těmto eh, zdrojům a proto používají eh, různá alternativní paliva jako dřevo, hnůj, eh, suché listí. A opět zde ten problém není závažný pouze v subsárské Africe, ale také v Indii a obecně v Ázii. Pokud e, budou pokračovat současné politické závazky, není možno e, postupovat e, tak, jako by se nic nedělo. Pokud bychom takto dále postupovali, tak by v roce 2030 dosud jedna miliarda lidí neměla elektřinu a 2,7 miliardy lidí by neměli přístup k těm čistým zdrojům pro vaření. Důležité je proto provést ta zlepšení, zvláště v oblasti subsaharské Afriky, protože tam je obrovský nárůst populace, takže tam by se to mohlo potenciálně ještě zhoršovat. Nicméně dobrou zprávou je, že zajištění všeobecného přístupu k energii je v rozvojových zemích možné. Pokud se podíváme na tento graf, ten ukazuje míru elektrifikace jednotlivých domácností. Bohužel zde nemám laserové ukazovátko, ale když se podíváte například na Thajsko, tam ten eh, nárůst přístupu k energii byl velice strmý a ukazuje se, že zde je klíčový eh, zvláště politický závazek vlády. To se ukazuje například na tom grafu Brazílie nebo Číny. Ne všechny země samozřejmě dokázaly to, co dokázalo Tajsko. Průměrně to trvá asi 30 let, než se ta situace zlepší. Pokud jde o náklady na univerzální přístup k energii, tak celkově se to odhaduje do roku 2030 na 36 a 48 miliard euro za rok z nichž dvě třetiny by měl poskytnout veřejný sektor a jednu třetinu sektor soukromý. Pokud jde o podobu elektrifikace, tak v těch městských oblastech tam by ty zdroje měly být napojeny na rozvodovou síť oproti těm venkovským oblastem, kde by napojení na rozvodovou, rozvodnou síť mělo být pouze asi 30 pokud jde o ta zařízení napojená na rozvodnou síť, tam dominují fosilní paliva na rozdíl od těch, která nejsou napojena na rozvodnou síť, tam eh, jsou důležitější ty obnovitelné zdroje energie. Pokud jde o dopady na emise skleníkových plynů, tak ty dopady jsou téměř zanedbatelné. Je to zvýšení pouze asi o 0,7 a to samé platí také pro eh, tekutý plyn. Pokud jde o ty jednotlivé projekty, v 70. a 80. letech se ty projekty spíše soustředovaly na rozšíření rozvodné sítě, ale eh, často nebyly úspěšně dokončeny z důvodu nedostatku financování, eh, politické nestability, neochoty vlád a tak dále ty modernější projekty se spíše soustředí na potřeby jednotlivých komunit a na poskytování energetických eh, služeb, spíše než na pouhé rozšiřování té sítě, té rozvodné sítě. To samozřejmě eh, vyžaduje budování podpůrných kapacit, zlepšení financování a také doprovodné služby, jako je třeba technická a odborná příprava. Také se klade větší důraz na udržitelnost a také na to, aby eh, ty jednotlivé projekty šlo snadno replikovat. Eh, v příloze číslo jedna eh, té studie naleznete celou řadu projektů, které v současnosti probíhají. Je to rozděleno podle jednotlivých dárců a podle jednotlivých technologií, které jsou využívány a také podle toho, zda jde o projekty regionální nebo národní. Naše studie obsahuje rovněž tři případové studie. Na ty se také můžete podívat. Opírají se o různé modely financování. Z velké části jde o dotace. Nicméně ukazuje se, že i ty skupiny, které mají nejnižší příjmy, jsou ochotné za tyto služby platit. Takže jsou zde i jiné způsoby financování. Důležité je skutečně vypracovat udržitelné, opakovatelné podnikatelské modely, které by se mohly používat e, i v jiných e, oblastech. A ještě poprosím kolegyně, aby pohovořila o těch obnovitelných zdrojích. Ano, já tedy pohovořím o těch možnostech e, obnovitelných zdrojů. Hovoříme zde o moderním zdroji energie. V první eh, řadě obnovitelné zdroje mají mnoho výhod eh, jak v oblasti rozvoje, tak v oblasti ochrany životního prostředí. Jednak je to nezávislost energie. To znamená, že zde není takové eh, nebezpečí případných energetických krizí. Druhý, druhou výhodou je zlepšení zdraví a třetí výhodou je ochrana životního prostředí, protože obnovitelné zdroje nejsou zdrojem emisí a mají také poměrně nízké účinky na znečištění vzduchu nebo kontaminace vody. Zvláště v malém měřítku proto mohou obnovitelné zdroje zlepšit přístup k energii, zvláště v těch oblastech, které nemají žádný přístup k rozvodným sítím. Hlavní úkoly v oblasti obnovitelných zdrojů se týkají vytvoření odpovídajícího tržního a regulačního prostředí. Tam, kde dochází k využívání zdrojů napojených na rozvodnou síť, je často problematické například působení monopolů. Za druhé, tam, kde jde o ty decentralizované zdroje, ty jsou výhodné zvláště pro venkovské oblasti, protože lidé na venkově si nemohou dovolit eh, platit za vybudování rozvodných sítí a to, co je potřeba financovat, například mohou financovat různí eh, dárci, anebo to lze rozdělit na delší časové období. Pokud jde o vytváření a podporu trhu pokud žádný takový trh neexistuje, není možno provádět údržbu a opravy zdrojů energie. A lidé v podstatě nemohou používat ta elektrická zařízení. A velice důležité také je, aby ta místní společenství byla od začátku zapojena do veškerých rozhodovacích procesů. A také je třeba posilovat jejich znalosti. Rovněž je třeba, aby místní komunity přijímaly ty projekty tak, aby například sami mohli vykonávat údržbu. A nakonec ještě několik eh, informací o dopadu obnovitelných eh, zdrojů na vodu, například u bio, pokud vezmeme dopady eh, biopaliv, tak eh, zde jsou velké rozdíly, pokud jde o jednotlivé plodiny a nelze tedy, nemáme tedy k dispozici žádné jednotné závěry. Pokud jde o kvalitu vody, na to mají negativní dopady zvláště pesticidy a eh, hnojiva. Ale samozřejmě se to opět eh, liší podle jednotlivých eh, plodin a jednotlivých uživatelů. A také jsou zde určité dopady vodních, vodní energie, hydroelektráren, které tedy nemají žádné závažné dopady na kvalitu vody, ale jedním z takových dopadů je například změna toku řek nebo zvýšení obsahu kyslíku ve vodách a také to má určité dopady na dostupnost vody pro místní obyvatelstvo. Um. Děkuji. Velice rychle. Dovolte ještě pár slov eh, o eh, financích. Eh, ještě minutu. Paní předsedkyně říká, že mm, řečníci mají ještě 15 minut, takže opravdu si mohu dovolit dokončit prezentaci a odborníci tedy pokračují. V roce 2007-2008 bylo vynaloženo zhruba 7 milion, miliard euro Eh, pokud jde o pomoc Evropské eh, unie, hm, pouze 20 rozvojové pomoci EU je řízena Evropskou komisi, eh, je tedy potřeba lépe řídit zbytek té pomoci, je například vhodné, aby se spojila rozvojová pomoc EU s různými dary bylo vytvořeno celá řada nových eh, nástrojů. Zdá se, že se příliš nevyužívají místní řešení. Je tedy lépe eh, více využívat eh, prostředků na ta místní řešení. Takže závěry zásadní je zde politická e, vůle, o tom jsem již hovořil. Tady neexistuje žádné paušální řešení, žádný paušální model, vždy je potřeba ten model přizpůsobit místním podmínkám a je také třeba zapojit místní komunity, nejen pokud je tedy o vzdělávání, ale vůbec od počátku rozvoje samotného projektu. E, priorita by se měla zaměřit tedy na decentralizované malé, e, malá řešení, ne na napojena na, mí, na hlavní rozvodnou síť. Eh, důležitá, důležité také využití obnovitelných zdrojů. Eh, Je potřeba vyvinout eh, jakési pokyny pro využívání obnovitelných zdrojů energie, především tedy pokud jde o kontext roku v zaměření na obnovitelné energie v kontextu Rio plus 20 také je možné, bychom měli lépe využívat toho, čeho jsme se, co už jsme se naučili. Eh, děkuji. Thank you very much. That was indeed a very Má slovo paní Kellerová. Eh, děkuji za tuto velmi zajímavou prezentaci a velmi se těším na Eh, to, až si přečtu vaši studii, případové studie, vaše podrobná doporučení. Ehm, také ke zprávě pana Neusera zde také souhlasím, že je to velmi kvalitní zpráva, ke které my za zelené tedy již nemáme mnoho co dodat. V podstatě souhlasíme se směrem, kterým jste se vydal, decentralizace, mm, hlavní důraz na obnovitelné zdroje energie, takže bychom to možná doplnili tím, že bychom rozvinuli některé ty myšlenky, které se ve vaší zprávě již objevují. Eh, souhlasím také s tím, co zde zaznělo, a to je eh, tedy, že záleží na tom, jaký typ energie se používá. To se v té zprávě tolik eh, neřeší. My se domníváme, že by to měly být především tedy zdroje obnovitelné, nefosilní paliva pokud eh, mm, použijeme tedy fosilní paliva, možná vyřešíme všeobecný přístup k energii, ale vytvoříme tím celou řadu dalších problémů, eh, především tedy pro životní prostředí, eh, ničení životního prostředí, přírodních zdrojů, vystěhovávání komunit, které například žijí tam, kde jsou nějaké zdroje uhlí. Souhlasíme tedy také s tím, že bychom neměli mít projekty, které eh, vytváří sociální problémy, problémy bezpečnosti potravin a kvality vody. Dále jsou tu problémy taky eh, využívání eh, některých konvenčních zdrojů energie, například otázka Shell, ropa je eh, tedy problematická, takže bychom se opravdu měli více zaměřit na obnovitelné zdroje energie a toto by, myslím, v té zprávě mělo zaznít ještě více. Pokud jde o experty, já bych velmi ráda eh, se dozvěděla více o eh, některých těch vašich případových studiích, jak se například Tajsku podařilo za deset let dosáhnout takové elektrifikace tak abychom toto mohli využít jako příklad pro eh, některé další státy. Děkuji. Si la parole est à madame Fiona Hall. Děkujeme paní Fiona Hall. Um, Děkuji. Velmi se mi ta prezentace líbila. A také velmi vítám zprávu pana Neusera. ta zpráva i prezentace byly opravdu velmi rozsáhlé a komplexní, takže toho nemám mnoho co dodat. Odborníci i pan Neuser zdůrazňovali eh, řešení eh, rozvodných eh, sítí, tedy to, že je potřeba hledat také některá nezávislá řešení, která nebudou záviset na těch hlavních rozvodných sítích. Také jste zmínili energetické služby my, kdo jsme navštívili rozvojové státy, jsme se všichni dostali do situace, kdy jsme byli v nějaké vesničce, kde byl viditelný nějaký kabel té rozvodné sítě, ale nikdo v té vesnici vlastně si tu elektřinu z tohoto rozvodu nemohl dovolit. Je tedy opravdu důležité, abychom zajistili energii pro um, osvětlení, pro vytápění a tak dále, tak aby si to ti uživatelé mohli dovolit. Nestačí, aby kabel jaksi procházel někde poblíž té vesnice. Jedna věc tu nezazněla. Myslím, že je velmi důležité, abychom to také měli energetickou úspornost. Především v komunitách, kde je nedostatek energie, je důležité, aby tato energie byla využita maximálně úsporně, tak aby se více mohlo, mm, lidí mohlo dovolit, eh, aby z každého kilowattu bylo více světla, více topení eh, souhlasím, že bychom měli podporovat rozvojové státy eh, v tom, aby se vydávaly cestou úsporných energií stejně jako to děláme my zde v EU. To je vlastně způsob, jak maximálně využít eh, každý vyrobený kilowatt a také to znamená, že eh, nadnárodní společnosti eh, nebudou v pokušení, aby prodávali energii za jiné ceny ve státech, tedy mimo Evropu či USA. Děkuji. Děkujeme a slovo má komise. Přeje vystoupit. Děkuji za slovo, vážná paní předsedající. Já vedu v rámci DGNK naše divizi. Rád bych vám řekl, že sdílíme tuto analýzu vašeho panelu a zároveň pana zpravodaje, pokud se o, jde o přístup, obecný přístup k energiím v rozvojových zemích. Rád bych zdůraznil velice rychle to, že v rámci našeho prohlášení Agenda for Change Komise zdůraznila právě tento všeobecný přístup k energiím jako naši prioritu. Rádi bychom řekli, že to je samozřejmě propojeno i s dalšími prioritami, například pana munám, eh, za OSN, pokud je o udržitelný přístup k energiím. To znamená, že skutečně, pokud vím, je zde propojení, toto propojení, to znamená rozvojové cíle tisíciletí a přístup k energiím, to znamená, je velice důležité, abych se to přetavilo i do konkrétních kroků a akcí komise samozřejmě reagovala v rámci spolupráce. Promiňte, já bych jenom se zmínil, že pokud jde o, toto, o tento přístup k energiím, samozřejmě je to i propojování elektrické, to znamená sítě a tak dále. To je velice důležité na úrovni infrastruktury a zároveň i Evropská banka pro rozvoj se zabývala toto záležitosti pro impro. A pokud jde o decentralizaci v této oblasti, to zná ten, mm, ve kterém, kterému se věnovali experti, toto je záležitost, kterou sledujeme. To znamená, že Toto, toto je záležitost, to znamená eh, obnovitelné energie, obnovitelné zdroje. Eh, to si myslíme, že je velice důležité pro nás, pro všechny, abychom zamezili i negativnímu eh, dopadu na životní prostředí. Myslím si, že bohužel nemáme více času, ovšem ještě několik bodů, které bych rád zdůraznil. My samozřejmě zdůrazňujeme i nové technologie, přístup k technologiím v našem přístupu, dále jsou to obnovitelné energie, iniciativy, které jsou konkrétní pro přípravu těchto projektů právě pro obnovitelné energie a obnovitelné zdroje. Ovšem musíme být realističtí. Mám, mám, máme, máme zde asi 50 miliard, ovšem pouze jedna pětina je, je ta, která přichází z soukromého sektoru, musí být realistič, realističtí. Samozřejmě jde i o efektivitu energetickou řízení v této oblasti. Toto je nesmírně důležité protože 20 až 30 bohužel energii tyto ztrácíme v rámci, nebo teda těch kapacit ztrácíme v rámci uh, uh, rozvodových sítí. Dále je to využívání uhlí a fosilních paliv. Samozřejmě, že nesmíme zapomínat ani na potenciál, který v Africe je, například vodní energie, která zatím ještě nebyla využitá a je zde veliký potenciál. To znamená, je to energie, která má mnohem méně negativního dopadu než uhlí. To znamená, že souhlasíme i s dalšími věcmi, které zde zazněly v panelu, ale je důležité zdůraznit i to, že beneficienti, to znamená země, kterým poskytujeme pomoc, musí být součástí této, této rozpravy a tohoto, těchto našich kontaktů. Ovšem tato zpráva pro nás, pro Evropskou komisi, představuje pozitivní prvek. Děkujeme, říká paní předsedající, a nyní poprosíme ještě jedno naše odborníky, aby reagovali na i na tyto poznatky, na, tato, na tyto argumenty ze strany komise a poté poprosím ještě pana zpravodaje na pět minut. Všichni máte pět minut, prosím. Thank you very much for your Děkujeme za všechny vaše reakce a otázky. Pokud jde o ten případ Tajska, my jsme tento případ konkrétně nestudovali, spíše jsme se zaměřovali na Indii a subsaharskou Afriky, ale z té studie vyplynulo, že státy, u kterých došlo k nejrychlejšímu pokroku, si stanovily všeobecný přístup k energii, v tomto případě k elektri- elektřině, jako národní prioritu a tomu také přizpůsobili eh, Eh, tedy mm, náklady a tak dále. Eh, s tím souvisela příslušná makroekonomická a fiskální politika a, jak jsem řekl, je tam také ta mm, jaksi lokální motivace pro mm, to, aby tento přístup byl jaksi eh, přijat a aby se nastavil ten systém tak, aby to byl dlouhodobý a udržitelný proces. Pokud jde o úspornost, úspornost opravdu hraje velmi důležitou roli v zajišťování přístupu k energii, ale například eh, příklad té eh, Akosombo eh, přehrady v Ganě, tam byla zvýšena účinnost o 31 To znamená, úprava této přehrady vlastně vedla k velkému zvýšení účinnosti je důležité v tuto chvíli si uvědomit to, že na venkově je přístup v tuto chvíli důležitější než účinnost. Takže naše instrukce zněla tak, abychom se zaměřovali spíše na ten přístup a ta účinnost byla eh, spíš druhotná. Máte pravdu, ale u těch malých projektů ve venkovských oblastech to v tuto chvíli eh, nebyla priorita v té naší studii. Hovořilo se zde také o projektu STAR, což je tedy projekt v USA, je to exportní program. Nejsem si úplně jistý, do jaké míry je to plně relevantní v kontextu té rozvojové pomoci. E, to je tedy z mé strany. Já nevím, jestli kolegyně chce ještě dodat něco k té e, účinnosti ne, ten program Energy Star je projekt v rámci USA, ale e, je tam celá řada produktů, e, kde vlastně dochází ke spolupráci e, s dalšími stranami mimo USA. Jsou tam také určité další produkty. Já jsem se tolik eh, já jsem spíš tady chtěla hovořit o tom, že eh, rozvojové státy by měly být vedeny k tomu, aby o energetické úspornosti a účinnosti přemýšleli tak, aby se nepouštěli do řešení, která povedou k plítvání a vlastně z nich nebudou mít eh, takový, takové výhody, takový zisk, jaký by z nich mohly mít Některé společnosti vyrábějí například jednotky pro ehm, klimatizaci a ehm, protože tyto jednotky nejsou energeticky dostatečně úsporné, tak eh, nejsou prodejné v USA či v Evropě a tyto výrobci by se je potom mohli snažit prodávat v rozvojových státech. Proto jsem chtěla tedy zdůraznit, že by tam měl být také eh, důraz na toho uživatele že je potřeba, aby ti uživatelé sami, ti příjemci přemýšleli o té energetické úspornosti. Ja, zunächst von meiner Seite auch nochmal äh, vielen Dank an. Äh, děkuji, chci poděkovat äh, našim odborníkům. Myslím, že ta hlavní eh, linie je v podstatě eh, ve schodě Eh, pokusím se zapracovat jejich podměty Dovolte, abych zmínil několik eh, klíčových eh, výrazí. výrazů. Je to například eh, energetická výkonnost, je nutné zajistit přístup k čisté obnovitelné energii, je potřeba, aby ten přístup byl decentralizovaný a je také třeba klást důraz na ten sociální ehm, rozměr. To znamená, aby ehm, to byla elektřina, kterou si ti uživatelé budou moci dovolit pokud eh, ta energie bude příliš drahá, tak to nebude smysluplné řešení. Je také třeba zajistit eh, dobrou zprávu, tak aby eh, vlády přistoupily na tyto projekty a aby zdůraznily také roli eh, eh, soukromého sektoru. Pokud stát zaplatí 80%, soukromý sektor by se měl podílet z 20%. Mm, je nutné zapojit soukromé zdroje a dále je velmi důležité také eh, propojení s rozvojovými cíly tisíciletí je třeba zajistit jejich další rozvoj i po roce 2015. Obecně je potřeba vyvinout větší úsilí, je to jedno věta, kterou bych chtěl zdůraznit, která zazněla od našich odborníků, a to je, že současná situace status quo eh, není eh, přijatelné řešení. Je důležité, abychom si toto všichni vzali za hlavní cíl. Děkuji. A ještě pokud je o lhutu po pozměňovací návrhy, tak to je 16.11. v poledne. To, je, to znamená, že je to, že je to chyba, mělo to být 6. ne, 16. A 8.12. budeme hlasovat, říká paní předsedající. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu, a to je bod číslo 15. Je to zpráva paní Birgit Schnieber-Jastram, která připravila zprávu o vztahu mezi EU a zeměmi na vzestupu, na ekonomickém vzestupu, především Brazílie, Rusko, Indie a Čína a Jižní Afrika. Je to záležitost, která se nedotýká pouze samozřejmě rozvojové pomoci, to znamená našeho výboru, ale která má dopad na všechny naše vztahy, pokud jde o externí politiku a vnější vztahy EU. Proto bych ráda po- předala slovo paní zpravodajce, bude nám prezentovat svou zprávu před eh, naší rozpravou a ještě jednou bych ráda poděkovala našim odborníkům na energetiku, kteří nás opouštějí. Děkujeme. Děkuji za slovo, paní předsedající. Děkuji za slovo, milí kolegové, kolegyně. Budeme hovořit o vztazích mezi EU a zeměmi BRIC. Tyto vztahy jsou samozřejmě velice důležité, když se podíváme na různé průzkumy, například německých think tanků. Na základě těchto průzkumů 97 odbytu představuje například eh, s Čínou, nebo 97 eh, lidí hovoří o Číně jakožto o globálním investorovi a to platí eh, i pro globální výzvy, jinak bychom o tom nehovořili ve vztahu k rozvojové politice 75 lidí od, m, mm, považuje Čínu za partnera mm, v řešení globálních problémů a v našem výboru čím dál tím častěji hovoříme o tomto významu, který udělujeme těmto zemím, nejenom pokud jde o tvorbu strategických partnerství se zeměmi BRIC. V těchto zemích nejde pouze o to, že jde o určitý blok těchto zemí, zároveň jde o určitou síť, o určitou síť, která mm, se, řekněme, dostává do různých ad hoc se skupení a to platí o našich vztazích eh, s těmito zeměmi. To znamená, že nemůžeme mít k dispozici pouze jedinou politiku, kterou bychom uplatňovali vůči všem těmto zemím. Musíme vytvářet pole pro smysluplnou spolupráci, musíme hledat taková pole a proto bychom si měli položit zásadní otázku, v čem by měly být zásadní body těchto, této spolupráce do budoucna. Mělo by to být v oblasti rozšiřování našich um, základních hodnot nebo rozšiřování obchodních stavů, řekněme, s Čínou. Jedna věc je jistá. Některé země z tohoto uskupení BRIC upřednostňují postupnou konvergenci a ne nějakou závaznou harmonizující mezinárodní normalizaci. Proto je to velice obtížná otázka, které čelíme. Na jedné straně chceme spolupráci prohloubit. Pokud tomu tak opravdu je, tak naopak poté um, otázky hodnot musíme být opatrnější, nebo pokud chceme naopak prosazovat naše hodnoty, tak musíme počítat s možnými obtížemi v oblasti spolupráce. To, že existují pole pro slibnou spolupráci, tak to si myslím, že je jasné. Boj proti AIDS nebo dialog pro rozpočtovou spolupráci nebo například práce na různých výzkumných projektech. Další možnost pro prohloubenou spolupráci nebo alespoň minimálně koordinaci v tomto ohledu To si myslím, že je rovněž možné i v oblasti rozvojových síl tisíciletí, například ten koncept eh, účinnosti pomoci pro země BRIC je to opravdu eh, zásadní otázka. Jelikož nemáme dostatek času, ráda bych uvedla ještě některé oblasti, ovšem ty budu moci předložit až v pozměňovacích návrzích různé rozvojové faktory, spolupráce na trilaterální úrovni nebo transparentnost pladeb v rámci rozvojové spolupráce, makroekonomické odhady, dodržování standardů a norem, sociální odpovědnost. Obecně řečeno je zde mnoho faktorů, prvků vnější politiky, EFSA, například. Potřebujeme mít k dispozici více studií, které by nám umožnily začlenit tyto země i do spolupráce v oblasti vzdělávání. Vzdělávání na úrovni členských států, i to je například tématem eh, mé zprávy. Děkuji předem za jakékoliv další návrhy a argumenty. Obecně ovšem si myslím, že náraz vlivu těchto zemí a změna světového řádu, to jsou obrovské výzvy, které před námi stojí. A právě těmto výzvám můžeme mm, můžeme je spojit rovněž s velikými příležitostmi. My se budeme muset rozhodnout, ovšem této příležitosti bychom měli využít. Děkuji a paní Keller má slovo. Děkuji za slovo a ráda bych poděkovala za tuto zprávu. Za tuto zprávu, která podle mě představuje velice dobrý odrazový můstek pro pozměňovací návrhy, které budeme muset předložit, tak abychom zamezili tomu omezení, které zde máme, to znamená tu jednu stránku. My se budeme snažit reagovat na některé věci, které považujeme za mm, zatím uh, podceněné, nebo ty, které oblasti naopak se chybí tam, kde je ta spolupráce nezbytná, například klimatické změny, diplomacie, transfer technologií, udržitelný rozvoj, Rio+, plus, všechny tyto, tento proces a tak dále. Podobně mám pocit, že bychom měli eh, jasněji říci, mm, že mm, trváme na zlepšování sociálních, environmentálních standardů. Vím, že země BRICu, podobně jako jiné země, nejsou nadšení z toho, že to začleníme do našich dohod o volném obchodu. Ovšem já osobně si myslím, že bychom měli dodržovat e- naše evropské hodnoty v tomto ohledu. To, o čem bychom měli rovněž uvažovat v rámci spolupráce s těmito zeměmi BRIC, je i efektivní mnohostranná spolupráce, lepší koordinace na mm, multilaterální úrovni v reakci nebo na výzvy globální zprávy a e, řízení. To znamená využívat více multilaterální fóra spíše než e, nějaká pouze bilaterální fóra. To znamená věnovat se, bila, věnovat se nejenom bilaterální problémům, ale i těmto multilaterálním otázkám. Dále, pokud jde o reformu globální finanční zprávy a řízení, jak už jsme o tom hovořili v souvislosti s krizí, tam, kde bychom se měli snažit společně s těmito zeměmi mm, volat po reformách. To bude mít samozřejmě dopady na rozvojové země, nejenom teda země BRIC, ale i ostatní nebo země, které považujeme za rozvojové země. Eh, čeká nás eh, vysoké eh, fórum pro účinnost pomoci. Měli bychom tohoto fóra využít jakožto fóra, který by nám umožnil právě rozvíjet rozvojovou, teda účinnost této pomoci společně se zeměmi BRICu. Samozřejmě, že jsou zde ještě problémy, pokud je účinnost této pomoci a my bychom neměli zneužívat jejich mm, vyčkávání pro to, abychom to jaksi rozměnili tuto problematiku, měli bychom získat země Briku na naši stranu v tomto ohledu. A pokud teda ehm, to od nich požadujeme, tak bychom měli i něco nabídnout, například eh, i v rámci těch mezinárodních finančních institucí, to znamená určitý kompromis, něco, co bychom mohli s nimi využít v rámci tohoto jednání, co by bylo efektivní a co by vlastně znamenalo, že by získali větší mezinárodní mm, uznání. Děkuji. Pan Berman má slovo. Ano. Děkuji za slovo. Já velice stručně, protože stínový zpravodaj pan Kašman zde není, chtěl jsem říci následující věc. Myslím si, že 99% této zprávy mm, s tím bych mohl souhlasit. Jediná věc, kterou bych možná ještě dodal, je to, že neexistuje žádný důvod obávat se těchto uh, nově nastupujících ekonomik. I když jsou to možná obrovské ekonomiky, mohly by se stát i naším konkurentem, ovšem zároveň to může být náš klient. Měli bychom na ně nahlížet jako na partnery spíše než na rivaly. Uh, Měli bychom se snažit těšit z těchto vztahů s Čínou, Indií i ostatními partnery. Samozřejmě, že jsou zde rozdíly mezi zeměmi v rámci se skupení BRICu. Brazílie má jinou agendu eh, než Rusko, když se, mm, mm, které vede Putin, že mm, v rámci rozvojové pomoci eh, rovněž agenda Indie je odlišná od agendy, kterou protla, pro, prosazuje Jižní Afrika, čili opravdu nemůžeme s nimi zacházet jako s jedním partnerem. Jsou, je to prostě pět ekonomik, rozdělení ekonomik, každá z nich je důležitá. Děkuji, děkujeme, říká paní předsedající a ptá se, zda by komise chtěla vystoupit. Oui. Ano, prosím. Dobré odpoledne, dovolte mi, abych se představil. Jmenuji se Andrea Monie a jsem politi- koordinátorem politik eh, globálních otázek EEAS, Evropské služby pro vnější činnost. Dovolte mi, abych v první eh, řadě přivítal iniciativu Evropského parlamentu který přichází se zprávou o tomto tématu, které je pro nás velmi strategickým tématem. Také vítám to, že Evropský parlament podle mého názoru vytyčil ty nejdůležitější body této debaty a že zdůrazňuje ty nejpodstatnější zásady, kterými by se měly řídit naše vztahy se zeměmi BRICS. Zvláště jde o to, že ten přístup by měl být flexibilní, tak jak to předřečník právě zmínil. Je třeba, abychom měli flexibilní a rozrůzněný přístup podle toho, o jaké země jde. Náš přístup musí být také integrovaný. Musíme přihlédnout k tomu, že ty rozvíjející se trhy jsou velice komplexní, a do určité míry ty země jsou na jedné straně dosud rozvojovými zeměmi, ale na druhé straně máme co dočinění s velice dynamicky se rozvíjejícími ekonomikami, které jsou velice vyspělé také pokud jde o využívání technologií, a dostupné regulační mechanismy. Takže je skutečně důležité, abychom byli flexibilní a ten třetí zásadní princip je postoj směřující k budoucnosti. Spolupráce se zeměmi BRICS znamená také investice do budoucnosti. A tak, jak to zmínil předřečník, je třeba přihlížet k těm novým skutečnostem, protože tyto země jsou již poměrně důležitými vlivnými aktéry na mezinárodní scéně a jsou jsou rovněž eh, velice efektivní, eh, pokud jde o globální a mnohostraná témata. Hovořím například o jejich úloze v OSN, na fóru G20, jak jsme velmi nedávno toho byli svědky, také pokud jde o spolupráci jich, jich a také u různých regionálních eh, seskupení, do kterých patří. Je tedy třeba, abychom do těchto zemí investovali, abychom je brali jako partnery, je třeba zavést s nimi dialog a je také třeba smířit e, naše hodnoty s jejich hodnotami, které jsou často rozdílné. Také je třeba, abychom z tohoto dialogu měli určitou přidanou hodnotu. Samozřejmě, že zde máme určité um, modely, které by pro ně mohly být zajímavé. Například pokud jde o regulační rámec, máme své komunitární aky, které by mohlo být pro tyto země zajímavé. Také je ale třeba zapojit je do globálních problémů. Můj předřečník velice správně zmínil ochranu životního prostředí a klimatické změny. Dalším tématem by mohla být doprava, energetická účinnost a další témata, která eh, leží na srdci všem zemím G20. Na závěr bych eh, chtěl říci, že mm, spolu s naším ředitelem panem Lefflerem předložíme oficiální stanovisko Evropské unie a Evropské služby pro vnější vztahy k zemím BRICS na výboru pro zahraniční vztahy AFET a tam eh, v podstatě bude vhodnější fórum pro prezentaci stanoviska Evropské unie jako celku. Děkuji, prosím eh, paní zpravodajku Šníber Jastram o závěrečné slovo. Já bych chtěla mnohokrát poděkovat eh, všem kolegům a kolegyním, kteří se k této zprávě vyjádřili. Chtěla bych také reagovat na jednu z připomínek, které zde padly. Domnívám se, že respektování evropských eh, hodnot, na tom se shodneme všichni. Na druhé straně je ale třeba také přihlédnout eh, k tomu, jak se tyto hodnoty přenášejí do jiných kultur. Nemůžeme postupovat arrogantně, nemůžeme dělat, že my jsme ti nejlepší a že máme ty nejlepší hodnoty. To je nejlepší způsob, jak si vysloužit přímou kritiku. Občas je třeba říci, říci si, že je lepší soustředit se spíše na ty dlouhodobé cíle v zemích, které nejsou na stejné úrovni rozvoje jako my. Je velice důležité, jakým způsobem s těmito zeměmi hovoříme v přímých eh, diskusích. Zcela jistě zde není na místě jakákoliv arogance, je třeba jednotlivá stanoviska respektovat. Domnívám se, že evropské hodnoty nicméně musí být respektovány. To samozřejmě neznamená, že bychom je neměli respektovat, ale je třeba to dělat slušně a nearogantně. Děkuji. Chtěla bych ještě připomenout, že lhůta na předkládání pozměňovacích návrhů je do 10. listopadu v poledne a hlasovat se bude 5. prosince. A nyní přicházíme k bodu 16 našeho pořadu jednání. To je zpráva paní Izabely Levin o rybolovních dohodách mezi Evropskou unii a Guineou Bissau. Předám proto nyní slovo paní Izabel Luvin, která je naší velkou odbornicí na úmluvy v oblasti rybolovu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení kolegové. Ano, budeme hovořit o další další z mnoha rybolovních dohod, které má Evropská unie s rozvojovými zeměmi. Guinea Bissau je jednou z nejméně rozvinutých zemí na světě, ale dvě třetiny domácností zde, zde žijí z, pod uh, hranicí chudoby. Nicméně Guinea Bissau nesplňuje požadavky uh, na pomoc z Evropské rozvojové banky a je z 31% závislá na podpoře od dárců. Guinea Bissau je však velice bohatá na rybolovné zdroje a její eh, povaha, eh, plocha jejich vod je dvakrát tak velká jako pevninská plocha a její vodstvo je velice bohaté například na malé pelagické ryby, migrující pelagické ryby, karnáty a hlavonožce. A v těch pobřežních oblastech působí asi 12 tisíc drobných rybářů. A to nepočítáme ty rybáře nebo ty osoby, které se rybolovem živí. Dále je třeba přihlédnout také k tomu, že ryby jsou hlavním zdrojem bílkovin pro populaci Guineji Bissau. Ten eh, stávající protokol mezi Gvineou Bissau a Evropským společenstvím vypršel 15. června roku 2011. Protokol v podstatě bude eh, platit rok od tohoto data a zatím je uplatňován provizorně. Ten nový protokol nemění eh, ty, ta rybolovná práva, která stanovil ten předchozí protokol a také ty finanční prostředky jsou stejné jako v předchozím protokolu, jde o 7,5 milionu eur během toho jednoletého, té jednoleté platnosti tohoto protokolu, což odpovídá udělení povolení 37 plavidlům lovících tuňáky a celé řadě dalších eh, plavidel, která loví pomocí tažných sítí, kde v podstatě tomu odpovídá referenční množství 8800 referenčních tun. 2,5 milionu euro jde na zaplacení těch rybolovních práv a další zdroje jdou na podporu rybolovného sektoru. Dále je zde půl milionu euro, která jsou určena na zavedení hygienického a fitosanitárního systému pro rybolovné produkty. Z té celkové částky, kterou Evropská unie vyplatí Guineji Bissau, 35 toho celkového příspěvku je určena na podporu rybolovu v Guineji Bissau. Byla rovněž provedena studie účinnosti tohoto protokolu a dochází zde tedy k velice eh, mírnému eh, přínosu, pokud jde o přínos Evropské unie z tohoto protokolu a pokud jde o přispění eh, do HDP Gvineji Bissau, tam se to pohybuje asi kolem 7,3 státního rozpočtu a ten příspěvek Evropské unie představuje asi 88 rozpočtových výdajů na odvětví rybolovu. To znamená, že to významně přispívá k ekonomické stabilitě této země. Ten protokol však není uplatňován zcela eh, správně v některých eh, odvětvích eh, rybolovu, zvláště pokud jde o garnáty. a ani ta evropská plavidla žádně neplní oznamovací podmínky, které se tedy týkají jejich úlovku. Pokud jde o spolupráci s regionálním fondem Evropského rozvojového fondu, to by mělo umožnit, aby politické orgány nadále mohly eh, vyjednávat o zlepšení kvality eh, rybolovné politiky, která dosud nefunguje příliš dobře. Avšak eh, protože to je jedna z hlavních součástí hospodářství této země, tak to přispívá k celkové ekonomické stabilitě této země. Pokud jde o ten nový protokol, ten stanoví, že pokud by došlo k porušení lidských práv, může být ta podpora ze strany Evropské unie přerušena. Rovněž může být přerušena, pokud Evropská unie, ne, pokud Guinea Bissau eh, nebude směřovat k udržitelnému rybolovu. Pokud jde o budoucnost této dohody, já se domnívám, že by bylo velice důležité, aby komise a Evropská unie skutečně seriózně monitorovala provádění této dohody. To, že bude skutečně prováděna takovým způsobem, jakým to protokol stanoví. Jednou z hlavních zásad je, že pravidla Evropské unie musí mít přístup pouze k těm eh, populacím ryb, které nevyužívá místní populace ke své obživě. Také je velice důležité, aby postupy na zamezení nelegálního, nelegálnímu rybolovu byla dostatečně transparentní, protože nelegální rybolov v Gvineji Bissau je vzhledem k velké rozloze jejich vod skutečně velikým problémem a vyžaduje to mnoho zdrojů na kontrolu a monitorování rybolovu a prevenci jeho nezákonnosti. Skutečně to je něco, čím je třeba zabývat se neprodleně. A Takovým závažným tématem, kterým se také musíme eh, zabývat, eh, jsou eh, příliš vysoké vedlejší úlovky. Zde, zvláště tedy pokud jde o garnáty, tam v podstatě až 85 toho, co je vyloveno, je hozeno zpátky do moře. Tomu musíme zamezit, protože by toto maso, které je zdrojem bílkovin, mohlo být využito na místním trhu. A je třeba tomu zamezit, je třeba, aby se to stalo jednou z naší, našich priorit, je třeba používat odpovídající selektivní lovná zařízení, která by těm vedlejším úlovkům zabránila. Důležité tedy je dohodí, že na řádnou implementaci protokolu a další prioritou společného výboru, který by se měl tím tou kontrolou zabývat, je otázka korupce. Peníze skutečně často nekončí tam, kam jsou určeny. Další problém, který se objevuje v té vyhodnocovací zprávě, souvisí s tím, že některá plavidla, která mají plout pod vlajkou Evropské země Evropské unie působí pod jinými vlajkami a vyhýbají se tím různým povinnostem. Takovéto lodi by takovýmto lodím by mělo být zabráněno, aby mohly být znovu zapsány do registru plavidel Evropské unie, tedy do rejstříku rybářského loďstva Evropské unie. A v poslední řadě domnívám se, že je třeba, aby Evropskému parlamentu byla každý rok předložena zpráva o provádění protokolu, tak, aby byla zajištěna transparentnost. Skutečně se domnívám, stejně tak jako Evropská komise a zástupci drobných rybářů v Guineji Bissau, že je důležité udržovat vztahy mezi Evropskou unii a Guineou Bissau a snažit se zlepšit rybolovnou politiku v této africké zemi, zvláště pokud jde o boj proti nezákonnému rybolovu a pokud jde o další závažné problémy. Pokud ten protokol skutečně bude prováděn řádně, myslím si, že to k tomu přispěje a měli bychom ho nadále udržet. Děkujeme. Moc krát děkujeme. Ano, především pokud jde o kontrolu v této oblasti, to je velice důležité. A nyní bych se vás ráda zeptala na sledující věc. Gina Bissau má možnost například pohraniční kontroly nebo vůbec nějakých pohraničních patrol, které by měly možnost se podívat na to, co se děje na moři. Je tam takový systém k dispozici? Ne, Je zde takové ve BIGu, máme takové kontrolní středisko, které víceméně koordinuje ty kontrolní složky členských států, čili mohou využívat zdroje, ovšem nemají žádné vlastní kontrolní mechanismy, mohou pouze si najmout nějaké lodě, které prostě mohou někde v Atlantiku sice kontrolovat ehm, to, ten provoz ovšem na západní, za, u západní Afriky ne, čili tam by možná Evropská unie mohla investovat, mohla se snažit pomoci při kontrolách těchto bod, protože nelegální rybolov je skutečnou metlou v této oblasti. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Poprosíme komisi, kterou zastupuje pan Perk. Merci, madame la, la présidente. Děkuji za slovo, paní předsedající. Rád bych poděkoval zpravodajce za toto opravdu nesmírně úplné, úplné popsání eh, nového protokolu z Gvineo Disa v této oblasti. Ano, je to protokol, jak již bylo řečeno, který je nesmírně důležitý jednak pro naše flotilu Evropské unie, týká se to mnoha našich lodí, mnoha rybářů, mnoho členských států jsou přímo dočeni touto dohodou. A zároveň je to dohoda, která je zásadní i pro Kineu Bissau, pro zemi, které se to dotýká opravdu bytostně, která z toho získává obrovské zdroje, které jsou důležité pro stabilitu této země a nesmírně důležité i pro fungování ministerstva pro rybolov. Jsou to investice, které jsou propojeny s touto oblastí a umožňují i řízení a dohled nad rybolovem v této zemi. Dovolte, abych ještě jednou k záležitosti, kterou jste formulovala vy, to to znamená ta možnost kontroly. Ano, právě v této dohodě s Guineou Bissau máme například možnost financování, předpokládáme takové, takovou kontrolní loď, která by patřila ministerstvu pro rybolov a oni v podstatě v současné době už se věnují tomuto úkolu, už vlastně některé věci jsou v provozu, máme i mm, teda samozřejmě, že budeme mít možnost tímto způsobem navýšit finanční prostředky například z toho malé Eh, malé lodě 8 až 10 eh, metrů dlouhé, které asi nebudou moci se dostat nad ty zóny, které spadají pouze do těchto do vod této země. Ovšem budou moci eh, vlastně alespoň tu pobřežní oblast této země kontrolovat. Máme zde i vojenské možnosti, které má Gina Bissau k dispozici pro nějaký rozsáhlejší dohled, ovšem role armády až do současné doby byla určitým způsobem spochybňována posledních letech naším cílem je vytvořit takovou možnost dohledu nějakého autonomního orgánu, které by patřilo eh, mm, ministerstvu eh, pro rybolov, aby to tedy spadalo pod vojenské složky. Samozřejmě rád bych se rovněž věnoval ještě krátce otázce samotných zdrojů. Ano, naším cílem je v rámci této dohody. Ano, to znamená, Mm, to znamená ty výměty, nebo to, co například místní, to znamená, že používáme jenom to, co ne, ne, nepoužívají, nevyužívají místní rybáři, to znamená, že skutečně nechceme, aby došlo k nějaké konkurenci těmto malým rybářům místním, kteří jsou nesmírně důležitý a mezi naší flotilou, která um, spíše se snaží lovit ty větší ryby a zároveň ve vodách, které jsou vzdálenější než ty, ve kterých loví místní drobní rybáři. A pokud jde o využívání všech těch oblastí, o kterých jste se zmínila, to znamená krevety, hlavonožce a tak dále. Ano, ne všechny možnosti jsou zde využívány ze strany našich rybářů, asi tak 47% pouze využíváme, to znamená, je to opravdu pod, pod teda eh, tu marši, kterou máme k dispozici. A pokud jde o o ty tonáže, o kterých jsme hovořili. To si myslím, že zde, pokud je zde ta konkurence opravdu není nějaká Ehm, nějaké riziko, protože eh, Gvina Bissau nedisponuje těmito loděmi. Další záležitost je následné uplatňování této dohody. Toto je dohoda, která skutečně věnujeme velikou pozornost této oblasti, ehm, protože tam ten smíšený výbor, který by se, by si měl, by se měl sejít v Bruselu příští týden, tak v podstatě už představuje třetí takovou smíšenou skupinu v roce 2011, která se věnuje této problematice, Čili to, dámy a pánové, opravdu zdůrazňuje pozornost, kterou věnujeme této dohod, především pokud jde o sektorovou oblast, protože víme, že tam došlo k, určitým, eh, k určitým, určitému skluzu v této oblasti, byly tam potíže, které byly spojeny se změnami politického charakteru, zpráva na místní úrovni, pokud jde o vůbec možnost administrace na místní úrovni, absorbovat, využívat tyto finanční prostředky. Ovšem, my jsme prostě chtěli, my prostě trváme na tom, aby ty finanční prostředky byly účinným způsobem využívány na místě. Několik takových příkladů, to už jsme se o tom hovořili, například ten systém VMS, to znamená satelitní dohled, satelitní sledování přímo na místě, to znamená, to je rovněž financováno z naší dohody, to znamená ten ta možnost dohledu eh, v této oblasti je zásadní a tato možnost je právě pomocí satelitu. Dále je to, jsou to investice do infrastruktury. V nedávné době před několika týdny jsem navštívil Gvineu Bissau v září a například přístav Altomandy, ty práce už tam téměř byly dokončeny, čili i toto předpokládám, umožní našim lodím um, přistávat, právě připlouvat do těchto, do těchto um, přístavů a využívat tyto možnosti. Jsou zde, je zde infrastruktura, která to umožňuje různé projekty, které byly připraveny a které jsou zde, to znamená ty další rozšířené možnosti, které rybáři budou mít v tomto přístavu. Pokud jde o lidská práva, ano, tak tam samozřejmě vidíme zásadní způsob eh, nebo zásadní rozdíl s těmi s předchozím protokolem, předchozí dohodou. Povedlo se nám tuto eh, doložku přidat do této dohody, to si myslím, že je velice důležité, to znamená, že se snažíme opravdu pozorně sledovat situaci přímo na místě v této zemi a kdyby došlo v lidských právech a v demokratických principech zhoršení, tak máme možnost uh, pozdržení, přerušení aplikace tohoto protokolu. Na rozdíl od posledních rozhodnutí rady v tomto ohledu, to bylo to rozhodnutí z 18. července letošního roku, ano, z 18. července, Vidíme zde především určitý pokrok přímo na místě, pokud jde o zprávu řízení přímo na místě. My jsme potvrdili za Evropskou unii, že došlo k tomuto pokroku a ty konzultace v rámci článku 96 mohly být dokončeny. To znamená samozřejmě, že tam bude mechanismus, který umožní další sledování na místě, to já netvrdím, že všechno je vyřešeno, ovšem ty naše vztahy jsou mnohem, si myslím, klidnější, mnohem takové zdravější s touto zemí. A pokud jde o zprávu rybolovu, my jsme v posledních um, my v víme, že tam eh, dojde ke změně na tomto postu, dojde ke změně politických činitelů v této oblasti. Samozřejmě, že nechci prodlužovat váš čas, vím, že máte málo času, samozřejmě já jsem pro nás je jsou tyto oblasti velice důležité, to znamená, aby došlo k dohledu, aby, aby naše plavidla opravdu postupovala transparentním a kontrolovaným způsobem, aby dodržovala veškerá pravidla vyplývající z této dohody. Děkuji za slovo, dámy a pánové, doufám, že jsem troš, trochu rovněž přispěl k vaší rozpravě. Děkujeme a poprosíme paní zpravodajku o závěrečné slovo. Děkuji komisi za toto vysvětlení. Eh, velmi vítám, že eh, Guinea-Bissau eh, zakoupila kontrolní plavidla. Já, když jsem mm, Guinea-Bissau navštívila před několika lety, tak měli pouze dvě taková plavidla, z nich jedno bylo nefunkční a proto druhé si nemohly dovolit mm, palivo, takže to v podstatě bylo neustále zakotvené v přístavu. Souhlasím, že to je opravdu významný pokrok bez plavidel samozřejmě není možné provádět kontrolu. Také vítám, že eh, zvažujete eh, doložky tedy o eh, výlučnosti, za to tedy děkuji. Sorry. Je vous rappelle... Ano, Děkuji. Můžete předkládat pozměňovací návrh až do 10. listopadu do 17 hodin. Hlasovat se bude 8. prosince. Dále, pokud jde o naše nadcházející setkání, bude se konat zde v Bruselu 5. prosince od 15 do 18.30 a od a 8. prosince od 9 hodin dopoledne. Děkuji vám mnohokrát za vaši účast a přeji vám všem hezký večer.